Ja, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Drazí kolegové, prosím omluvte pozdní začátek. My jsme měli problém. Eh, ze zdravotních důvodů nám eh, něco odpadlo a já jsem bohužel nemohla přijít dřív, neboť jsem už měla domluvené něco jiného, co jsem nemohla odřeknout. Takže já se omlouvám za to, že tady začínáme o půl hodiny později. Bohužel se to opravdu nepodařilo vyřešit jinak, ačkoliv sekretariát se snažil. Takže nyní se dostáváme k bodu číslo 31 a to je ke zprávě kolegy D. Rossi k sociálním službám. Pan Rosa nám předložil svou zprávu, eh, proběhla první výměra názoru a já bych pana kolegu Rosu eh, požádal, aby si vzal slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Samozřejmě, že to není vaše vina, že začínáme eh, později, to se prostě stává v naší práci to a tam. Tato zpráva o budoucích eh, sociálních službách obecného eh, zájmu, ten vychází eh, z konsensu, který je jádrem evropského sociálního systému, modelu. Je třeba říci, je třeba přiznat, že dosud není úplně dořešena interakce Evropy s členskými zeměmi eh, v té oblasti, jak by tyto služby měly mít konkrétní podobu, co by tam všechno mělo spadat, prostě služby, které jsou důležité nejenom pro jejich uživatele, ale také pro eh, biznis, zejména pro malé a střední podniky. Eh, jsou to služby, které jsou důležité z hlediska kvality života. A v této věci existuje poměrně rozsáhlý výzkum, eh, inspirovaný z evropské úrovně. Je tedy z tohoto důvodu důležité, abychom, když se zabýváme touto problematikou, abychom si ujasnili, jak jsme na tom dnes a kam chceme pokračovat dále, abychom skutečně zajistili kvalitní sociální služby. Debata probíhá skutečně dlouho, celou dobu, co já jsem v tomto parlamentu eh, a určitě už předtím eh, debata, která se týká té velké oblasti eh, služeb v obecného zájmu, do kterého spadají ekonomické i neekonomické služby. Ty sociální služby to skutečně mohou být ekonomické i neekonomické služby obecného zájmu a samozřejmě není úplně jasné, kudy přesně prochází ta dělící linie. Naposledy jsme se tímto zabývali v roce 2007 v příslušné zprávě a tehdy eh, byla, byl návrh eh, pořádat co dva roky fórum, které by nám umožnilo bilancovat eh, vývoj vždycky za ty dva roky. A něco podobného se konalo před dvěma měsíci, ještě za belgického předsednictví a výsledkem byl sada doporučení, jak by se měla dále vyvíjet tato oblast eh, služeb, sociálních služeb obecného zájmu. Toto všechno vplynulo do mé zprávy a také jsem se zajímal o názory zainteresovaných stran, od občanské společnosti, různé vzájemná družstva, kooperativy, místní orgány a také podnikatelské organizace. Proběhlo také slyšení zde v parlamentu k této tématice a to podle mě skutečně bylo velmi užitečné. Já jsem se v této zprávě pokusil zaujmout pragmatické stanovisko. Podle mého názoru zde panuje poměrně široký konsensus. Není to jednomyslnost, ale široký konsensus eh, také mezi institucemi a také eh, mezi partnery eh, těch sociálních služeb. Nová, novým aspektem je ta hospodářská a bankovní krize z minulých let, eh, která eh, zatížila mm, vlastně také rozpočty sociálních služeb a zároveň eh, zvýšila požadavky na ně. Čili otázka byla, jakým způsobem tady tento rozpor, jak se s ním vypořádat a ve zprávě jsou k tomu příslušné návrhy. Další velkou změnou a podle mě pozitivní změnou je eh, nová smlouva, kde se znovu zdůrazňují věci, že eh, my směřujeme k sociálně tržnímu hospodářství, eh, který, které bude rozvíjet evropský sociální model a že sociální politika musí být zabudována do všech ostatních politik v našich, tedy v Evropě a to máme článek 9 a pak je tam článek 3 a tam e, se samozřejmě hovoří o trhu, který je e, zásadním prvkem vlastně všeho. No a pak ještě článek 14 bych zmínil, který obsahuje možnost, že by Evropská unie mohla v oblasti e, služeb obecného zájmu stanovat určité rámce nebo rámcové regulace. Takže to je samozřejmě všechno v rukou členských zemí, jakým způsobem si to potom budou organizovat, co definují jako eh, službu obecného zájmu a tak dále. A aby prostě to realizovali skutečně podle vlastního uvážení. Eh, poněvadž eh, jsou tady v smlouvě prvky, které de facto těto práv nějakým způsobem zasahují, třeba jsou to, eh, je to oblast eh, pořizování veřejných zakázek. To, to jsou prostě věci, které se eh, pravidelně objevují před soudním dvorem. A prostě takto se tedy tříbí a vyjasňuje situace. No a samozřejmě rozhodnutí, která padají, jsou dobrá i špatná. A Eh, takovým dobrým rozhodnutím bylo to, které eh, vlastně vedlo ke stanovení Prahu pro sociální bydlení a eh, de facto to vnáší jasno do sociálního bydlení, ať už karitativního nebo v rámci poskytování, poskytování sociálních služeb a tak dále. To jsou prostě problémy poměrně rozsáhlé a ty se musí nějakým způsobem řešit. Jak jsem říkal, já jsem se pokusil k tomu přistoupit pragmaticky. A takže jsem v rámci tohoto přístupu například se vzdál něčeho, co je velice blízké mému srdci. Ne, zapracoval jsem tam návrh na e, rámcovou směrnici o e, sociálních službách obecného zájmu já vím, že by to byl velký boj, který bych buď vyhrál, anebo ne. A je to vlastně argument, eh, nebo byl by to argument pro eh, vysoce kvalitní služby obecného zájmu. Jenomže eh, já jsem se zamyslel nad tím, vlastně jak se na to dívají zainteresované strany, jak oni by k tomu přistupovali, nebo jak se s tím snaží vyrovnat v praxi. Já tedy tady navrhuji určité návrhy, netvrdím, že jsou nějaké výborné nebo dokonalé, prostě je to to, jak jsem si myslel, že by to bylo v pořádku a zároveň eh, jak by to splnilo kritéria smlouvy. Eh, další bod, který jsem chtěl zdůraznit, je ten, že eh, my jsme absolvovali třetí fórum o sociálních službách obecného zájmu. A my bychom v podstatě měli mít ještě eh, čtvrté fórum zase za dva roky a měl by to organizovat tento výbor. A eh, prostě tak to zatím je. Ale opravdu jsem přesvědčen, že existuje potřeba, abychom měli mechanismus, který by sem vnesl dynamiku, aby se dosáhlo v těch věcech, které jsou zjištěny, um, se dosáhlo pokroku. Jistě i ostatní přijdou na to, kde je třeba pokrok. A já navrhuji, na vysoké úrovni task force k více stran, kde by byly všechny zainteresované strany, včetně našeho parlamentu. Byly by tam příslušná generální ředitelství, organizace občanské společnosti, které poskytují služby, místní orgány, možná i regionální nebo možná další mechanismy. Máme tam spoustu takových reprezentativních organizací, které eh, zastupují ty místní organizace, které na místě poskytují služby, ale měli bychom mít prostě mechanismus, který by byl transparentní a který by vycházel ze zásady otevřenosti, protože to pak umožňuje, aby všechny strany byly zainteresovány, aby byly zapojeny, aby se zjistilo, jak se dá postupovat v těchto věcech a aby postupovali co nejdynamičtěji a hnali věci dopředu tato task force, tato skupina by potom eh, podala zprávu za dva roky čtvrtému fóru o dosaženém pokroku. Takže, jak já říkám, já se tady nepouštím do ideologické do, do, rozpravy, ale snažím se najít cestu dopředu pro občany Evropy, kteří tyto služby potřebují, pro podniky, kteří, které také je potřebují, že není žádný podnik v Evropě, který by nebyl závislý na vysoce kvalitních vzdělávacích službách v Evropě. Je to zcela zásadní věc. Všechny podniky v Evropě dnes závisí na tom, budou-li mít eh, zdravotní služby, které budou na vysoké kvalitě a budou, budou příslušné, nebo veřejná doprava, cokoliv. Prostě služby, které jsou zcela zásadní. A dnes někdo na zasedání hovořil o tom, že snad eh, Soukromé investice jsou motorem růstu v Evropě a já si myslím, že jistě to je důležité soukromé podnikání, ale vidím také veřejné služby, veřejně prospěšné služby jako motor a e, e, ten soukromé investice, to je už je ta energie, to už je to palivo, které to potom se do toho dodá. Já, to je můj názor, já ho nikomu nevnucuju, ale neměl by tady být žádný střed mezi úlohou veřejným sektorem při poskytování služeb a mezi úlohou eh, soukromého podnikání a soukromých investic při zajišťování pracovních příležitostí a produktů a služeb, které společnost potřebuje. A nakonec eh, se ještě zmiňuji o dobrovolném kvalitní eh, rámce. Už k tomu existuje spousta návrhů, jak by se tohle mohlo zlepšovat, jak by se mohlo na tom dále stavět. Musíme myslet na to, že se jedná skutečně o dobrovolnou záležitost a myslím, že by to měli použít jako základ ty členské státy, kde je zatím jenom malé takové pojetí, eh, takovéto kvality. Ale mělo by se také díky tomu dosahovat vyšší kvality těmi členskými státy, které už takové základní návrhy mají. A myslím si, že je také třeba zapracovat eh, sociální, nejenom kvalitativní kritéria, eh, podle níž se bude posuzovat eh, poskytování služeb nejenom co se týče kvalita pro ty, kteří pracují na těchto službách, ale hlavně kteří jsou jejich uživateli. A to se, myslím, vztahuje jak na veřejně poskytované služby, tak i na soukromně poskytované služby kde místní orgány vlastně si zajišťují služby prostřednictvím soukromého dodavatele. Myslím si, že i tady musí být povinnost dodržovat sociální a kvalitativní kritéria. Tolik v podstatě vše, co jsem eh, vypracoval na základě této zprávy. Doufám, že budeme mít tady živou diskusi, ale dopracujeme se ke konsensu o zásadních otázkách. Myslím, že je to opravdu nutné. Máme-li zajistit kvalitní eh, veřejné služby z obecného, sociální služby obecného zájmu v budoucnosti. Děkujeme. Děkujeme našemu zpravodaji. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům a jako první to bude paní Regina Bastos za EPP. Máte slovo, paní. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být eh, co nejstručnější a vyjádřit se k stanoviskům našeho zpravodaje. Já mu blahopřeji a děkuji za dobře odvedenou práci. Já vítám pragmatismus jeho přístupu, který nám zde demonstroval. Myslím si, že toto je eh, přístup, který poněkud uklidňuje naše obavy. Eh, poněvadž je to téma, eh, které má určitě také ideologické pozadí a tudíž potenciál ke kontroverzi. Ale myslím si, že on zvolil takový měkčí, eh, velice ohleduplný přístup, což si myslím, že je to vhodný přístup, zejména v této době doznívající finanční a hospodářské krize. Sociální služby přispívají k teritoriální soudržnosti. Sociální služby jsou také eh, pilířem důstojného života pro ty, kteří potřebují tyto služby a my jsou tudíž eh, důležité pro tu část naší společnosti, která je nějakým způsobem no, ohroženější. Musíme tedy být eh, tak trošku opatrní, obezřetní. Je to sektor, který zahrnuje eh, místní obce, města a samozřejmě to, co je a není sociální službu obecného zájmu, eh, tato definice je plně v kompetenci členské země Principem je tady to, že tyto služby je třeba poskytovat na úrovni, která stojí velice blízko občanovi. A bylo by tady možná vhodné, kdyby se vytvořil takový právní rámec, který by do celého systému vnesl větší jasnost taková směrnice, rámcová směrnice, ta by, tady je nebezpečí, že by se snažila stanovat z hora dolů jakýsi eh, rigidní systém. To asi není úplně dobře. Eh, nám jde o to, abychom měli rámec pro poskytování kvalitních služeb a také, aby to bylo všechno eh, bylo srozumitelné a aby to mohlo fungovat na místní a regionální úrovni, na národní úrovni také. Já myslím, že pan Rosa správně eh, zdůraznil to, že od zprávy Ferreira eh, jsou zde ty dva nové aspekty finanční a hospodářská krize a to znamená, že Máme tedy nový aspekt, ze kterého chránit tyto služby. A máme tady také smlouvu, novou smlouvu, která zdůrazňuje eh, sociálně tržní charakter naší ekonomiky. A pak je tady ten článek 14. Čili já si eh, myslím, že ten eh, pragmatický přístup, že bychom v něm měli pokračovat, Mm, měli bychom pokud možno odložit předsudky, neměli bychom příliš zasahovat do organizace těchto služeb nebo do vývoje a zapojení soukromého sektoru. A měli bychom eh, sledovat dosažený pokrok a nacházet eh, odpovědi na otázky zánutých stran. Čili smyslem je samozřejmě sociální inkluze, účinnost a tak dále. Tady eh, my máme připravenou řadu pozměňovacích návrhů, ovšem eh, nechceme vybočit z vašeho pragmatického přístupu k těmto zásadním věcem, eh, což je velice důležité v této chvíli, kdy všechny členské země a Eh, všichni eh, občané eh, využívají tyto služby více než dříve. Děkuji vám a jako další Kary Madely od Zelených. Je voudrais remercier... Chtěla bych poděkovat panu de Rosa za jeho práci. Klíčové body, které byly hájeny během fóra o sociálních službách obecného zájmu se tam také objevují. A já bych chtěla říci, že především musíme být velice obezřetní, aby se členské státy zavázaly, že udrží eh, rozpočet věnovaný eh, sociálním výdajům. Členské státy se musí zavázat, že zachovají konstantní rozpočty na tento účel. Dále Eh, pokud jde právě o rozpočtový aspekt. Myslím, že daň eh, finanč, na finanční transakce by právě mohla pomoci financovat eh, tyto služby. Dále myslím, že je také třeba zůstat obezřetní, pokud jde o zavádění kvalitativních kritérií, ať už eh, z hlediska sociálního nebo z hlediska environmentálního, eh, které musí být závazné ve veřejných zakázkách. Tady myslím, že dobrovolnost nefunguje. A evropská legislativa také uznává, že veřejné služby fungují podle mého názoru na netržní bázi. Je to logika netržní, nikoli logika tržní či zisková. Kvalita života občanů závisí na kvalitě veřejných služeb. A konečně bych chtěla také zdůraznit právní uznání, skutečně právní uznání e, spolupráce územních společenství, tedy územních celků. Kritéria, zejména kvalitativní sociální kritéria, mohou tak držení eh, důstojných pracovních podmínek, stejný plat za stejnou práci a podobně. Proč vlastně se objevují tato kritéria? Bylo to připomenuto, že na této, na této tématice pracujeme už řadu let. A mm, otázka zní, co uděláme poté, co bude schválená zpráva? Jaká, jaké hmatatelné výsledky chceme získat? To je otázka, která tady dnes stojí. V každém případě za skupinu zelených se budu snažit jasným způsobem odpovědět na tyto otázky prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Děkuji. Eh, Děkuji. Teď tady máme ještě další požadavek o eh, čas. Pan Falbr, máte slovo, pane. Děkuji. Já mám obavu, aby se z té zprávy, kterou Derosa napsal, nakonec nestalo něco úplně beztvarého. Je třeba jasně říct, že privatizace služeb vede vždycky k jejich zdražení a zhoršení a vzdálení se od obyvatelstva. Proč se vůbec privatizují veřejné eh, služby? Uh, excuse me, we have a problem with translation. I missed the German translation. And why are also eh, Promiňte, mám problémy, myslím, s německým tlumočením, možná s dalšími. Můžeme to zkusit Možná, kdybyste teď ještě začali jednou, teď už by to mělo být v pořádku. Chci upozornit na to, že privatizace, a o to tu jde, veřejných služeb vždycky vede jejich zhoršení, zdražení a vzdálení od lidí. Proč vůbec je snaha o privatizaci služeb? Protože když něco vyrábíte, tak procházíte výkyvy. Někdy je o zboží zájem, někdy o něj zájem není. Ale o veřejné služby je zájem proto, ta vlna začala ve Velké Británii a privatizace vždycky vedla horším a špatným výsledkům. Proto bych byl nerad, aby ta zpráva skončila, jako obvykle končívají téměř všechny zprávy tohoto výboru, že to není ani ryba, ani rak. Děkuju. Äh, äh, Děkuji vám, pane Fabere. Äh, nyní Elizabeth Manžaký. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat našemu kolegovi Derosa za jeho práci. Měli jsme příležitost v pracovní skupině mm, evropských odborů a Evropského parlamentu se touto otázkou zabývat. Diskuse byla velmi bohatá. A to se velice jasně vyjadřuje eh, v textu, který z toho vzesil. Eh, chtěla bych reagovat na to, co řekla paní Bastos a také chci reagovat na další kolegyně. Ano, myslím, že je na evropské úrovni potřeba být velice obezřetní. Nemůžeme prostě všechno chtít jen od členských států. E, nemůžeme jenom říct pozor, e, národní rozpočty musí být vyvážené, je třeba je lépe spravovat. Pozor, nebudete-li respektovat e, vyváženost, okamžitě se to projeví, uděláme něco s ESF a tak dále. Členské státy se musí zavázat, že zachovají úroveň služeb v obecného zájmu. Chceme-li, aby eh, Evropa byla brána vážně, nemůžeme prostě všechno chtít pouze od členských států. Ano, můžeme souhlasit eh, s tím, že tady musí být skutečné sociální služby obecného zájmu, které dobře fungují a poskytují skutečné služby jak v prostředí měst, tak na venkově. A s, s naším zpravodajem jsem o tom diskutovala. Ale pozor, nemůžeme na všech úrovních zvyšovat tlak, protože se to obrátí proti našim občanům a také se to obrátí i proti celkovému vnímání Evropy. Prosím, buďme reální. Děkuji. Um, vielen Dank. Je... Děkuji vám. Nyní bych ráda dala slovo zástupkyni komise, paní Končetě Kotreře. Máte slovo, madam. Thank you. Děkuji. Eh, nejprve bych chtěla poblahopřát panu Darosovi za velice zajímavou a komplexní zprávu, která, jak vidíme, obsahuje velice podrobnou analýzu sektoru sociálních služeb a také postavení různých zainteresovaných stran. Komise sleduje velkou, s velkým zájmem diskusi o tomto e, návrhu. Samozřejmě souhlasíme, že sociální služby jsou zásadní pro evropskou společnost a jak jsme napsali v naš, našem sdělení z roku 2007, kde jsme nastavili cíle a zásady organizace sociálních služeb, sociální služby se hrávají opravdu preventivní a sociálně kohenzivní, eh, tedy hrají službu sociální soudržnosti vůči eh, celé společnosti. A jak pan Vandor opakoval mnohokrát, to není nákladová položka, ale brž investice pro Evropskou unii. A velice ráda vidím, že tyto myšlenky byly zapracovány i do této zprávy. Doufám, že zpravodaj se dospracuje ke konsensu, protože si to pokládám za velice důležité. Pokládám za důležité zdůraznit, že organizace a financování sociálních služeb je převážně kompetencí členských států. Nicméně komise jim pomáhá při organizování a financování vysoce kvalitních, efektivních a dostupných sociálních služeb a dělá tak různými způsoby. Za prvé Eh, máme tady pracovní skupinu eh, výboru pro sociální ochranu, která eh, zpracovává dobrovolný kvalitativní evropský rámec sociálních služeb a budeme pracovat v tom smyslu, jako tom hovořil pan De Rosa, aby se realizovali ty, realizoval, realizoval tento dobrovolný rámec. Za druhé, pomáháme veřejným orgánům v členských států, aby lépe pochopili eh, evropská pravidla státní podpory, vnitřní trh, eh, veřejné zakázky, které se vztahují na tyto služby, pokud v souladu s jurisprudencí eh, v soudu představují ekonomickou činnost. A jak to děláme? V roce 2007 jsme Eh, vydali dokument, eh, který obsahuje odpovědi na časté otázky týkající se veřejných zatázek a máme také website, kam mohou občané dávat otázky. Pracujeme spolu s výborem pro sociální ochranu. Máme tady také komplexního průvodce, který vlastně dává rady o těch třech souborech pravidel, o kterých jsem hovořila. Tedy týká se to i vnitřního trhu. Budeme mít brzy také iniciativu školení pro místní veřejné orgány, aby aby snadněji mohli uplatňovat evropská pravidla. Toto je velice vhodný moment, kdy se objevuje tato zpráva nebo kdy se to diskutuje v Evropském parlamentu, protože komise rovněž uvažuje o revizi dvou nejdůležitějších souborů legislativy, které se vztahují na sociální služby veřejného zájmu. Jsou to pravidla e, státní podpory a veřejných zakázek. Momentálně revidujeme právě balíček o státních podporách a také už jsme zahájili rozsáhlé rozsáhlou konsultaci k veřejným zakázek prostřednictvím zelené knihy, která vyšla před několika týdny. Proto máme velký zájem na tom, abychom naslouchali této debatě a abychom si přečetli vaše návrhy. Už vidíme, že některé z těchto návrhů tady jsou v textu zprávy a důležité bude také vidět, jak se dospěje ke konsensu k těmto návrhům. Pak je tady jedna věc, co bych ráda řekla. Určitě vás to nepřekvapí, pane Rose, že jsme trošičku skeptičtější ohledně představy, že by se měla vytvořit task force více četných eh, zainteresovaných stran, jak už říkal mnohokrát pan Andora. Nám připadá realističtější a pragmatičtější, abychom eh, vycházeli z toho, co už existuje unie. My nezdílíme názor, že SPC není dostatečně transparentní nebo dostatečně tra- eh, zastu- eh, reprezentativní. A myslíme si, že SPC může představovat dobré fórum pro diskusy o uplatňování nových pravidel stahujících eh, se na společné služby, sociální služby. Už existuje neformální pracovní skupina, ta na tom pracuje a už přišla s velice komplexní a zajímavou zprávou, kterou citujete ve vašem návrhu. A myslím, Myslím si, že také výbor sociální ochrany nadále hovoří o uplatňování nových předpisů s ohledem na to, že právě teď probíhá diskuse, protože tady bude mnoho nového, co bude v příštích měsících. Děkuji. Děkujeme komisi. A teď ještě dám jednou slovo panu zpravodaji. Uh, uh, Děkuji, já nemám moc, co bych k tomu dodal, protože si myslím, že uh, je důležité, aby členové tohoto výboru se poradili ve svých skupinách ohledně pozměňovacích návrhů. A já určitě je, se s nimi rád setkám, ať už jednotlivě nebo ve skupině a budeme o tom hovořit. Já jsem samozřejmě velice rád, že všichni, kdo tady hovořili, v zásadě uvítali tuto zprávu. Já už jsem natolik dlouho eh, v tomto parlamentu, abych věděl, že ať bez ohledu na kvalitu zprávy vždycky budou pozměňovací návrhy. Na téhle zásadě tady pracujeme, ale pokusím se zajistit, abychom se dobrali konsensu, aniž bychom upadli do té léčky, eh, o které hovořil pan Falber, že bychom vyprodukovali něco, eh, co by neznamenalo nic, protože nemělo by smysl ztrácet čas a dělat zprávu, která neřekne nic. Musíme říct něco, co do, naopak pak dodá hodnotu diskusy a bude to splňovat očekávání zainteresovaných stran členů parlamentu, e, který má teď e, nakonec spolurozhodování v rukách spolu s komisí a radou v řadě otázek. Já velice vítám názory, které vyjádřili zástupci vyjadřila zástupkyně komise. Pochopitelně vím, že existuje odpor vůči tomu mm, nápadu z Task Force a nemyslím si ale, že to je nepřekonatelná překážka, nebo že je to opravdu překážka. Je tady princip a vlastně potřebovali bychom nějaký orgán, který by tu věc vedl dále a já si náhodou myslím, že SPC bez ohledu na to, jak dobrou práci odvedla v minulosti, není otevřená, není transparentní, není participativní konzultativní, ne, za, ne zapojuje zainteresované strany do procesu a nestačí jenom sem tam otevřít dveře a hovořit s několika uh, Jestliže máme mít dynamický mechanismus, pak tady musí být trvalá interakce mezi všemi zúčastněnými a to může přirozeně zahrdovat i ti, kteří normálně pracují v SPC, ale já si myslím, že je třeba, abychom tady měli něco dynamického. A já bych si to představoval jako jeden ze zásadních prvků této zprávy. Co do složení, samozřejmě o tom můžeme posléze hovořit. Já vůbec nechci být preskriptivní, jenom trvám na tom, že to musí být otevřené, transparentní a participativní, protože jinak by to nefungovalo. Jinak by to byla skupina, která by se dělala za zavřenými dveřmi a diskutovala by mezi sebou a nic by se nehnulo. Proto si myslím, že to musí být otevřené, transparentní a participativní. Můžeme samozřejmě se o tom bavit ještě déle. Já už jsem eh, dostal reakce od několika eh, zúčastněných stran, zainteresovaných stran, které jsem konsultoval eh, v přípravné fázi. Ty jejich poznámky jsou zajímavé, některé mohu zapracovat, některé ne, ale tak už ten proces vypadá. A máte lhutu, je to 23 tohoto měsíce eh, pro podávání pozměňovacích návrhů, čili už je to poměrně brzy. Takže, jak jsem řekl, práce začíná. Děkuji vám, to jsem právě také chtěla říci. Eh, takže děkuji vám, děkuji vám všem, kteří se zapojili do debaty. Časový plán je následující. Příští týden 23. března je termín pro podávání pozměňovacích návrhů a debata k pozměňovacím návrhům proběhne 13. až 14. dubna na tomto zasedání. Svalování pozměňovacích návrhu je 24. 25. května a na plénum by tato zpráva měla jít v červnu. Tím končím toto téma a nyní se dostáváme k bodu 32. Tady jde o podporu mobility pracovníků v Evropské unii a zpravodajem je pan Ungureanu z EPP, kterému dávám rovnou slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato zpráva se zabývá velmi důležitou záležitostí. Já myslím, že to je zřejmé. Je to o pohybu pracovníků. Evropská debata už mnoho let se soustředuje na výzvy a přínosy společného trhu a jeho pěti svobod. Pohoba, eh, svoboda pohybu kapitálu, eh, služeb a tak dále, včetně pracujících. O volném pohybu pracovníků se pořád ještě debatuje, což trošku spochybnuje eh, úspěšnost tohoto projektu. Podle sdělení komise eh, jsou problémy, se kterým je spojen pohyb pracovníků z jevnější komise. Debatuje o současném stavu a je, volá se tady po opatřeních, jak situaci zlepšit. Čili já jsem se pokusil zde v této zprávě sformulovat ty nejožavější problémy a navnout jejich řešení. Nejdříve tady, proč by Evropská unie ne, neměla Eh, vlastně příliš eh, zasahovat do problému na mm, národní úrovni po odstranění bariér. Samozřejmě, že eh, bariéry mezi státy mm, není v podstatě důvod, aby byly zachovávány. A to není otázka politiky či ideologie, je to otázka ekonomická, čistě ekonomická. Řada ekonomických údajů, které pochází od komise, už dokázala, eh, jaké pozitivní efekty má pohyb pracovníků na celou Evropskou unii. Já si tedy myslím, že není důvod eh, obávat se nějakého velkého přílivu eh, budoucích zájemců o práci z východu protože pro ně taky není jednoduché, musí se naučit eh, jazyk, eh, odloučit se od rodiny a tak dále, čili pro ně eh, stěhovat se někam to není tak jednoduchá věc. Za druhé, ti, kteří toto překonají a skutečně přijdou, tady mm, nepřicházejí proto, aby se někomu pověsili na krk, spíše se snaží vyplnit prázdná místa na našem pracovním trhu. Čili eh, já myslím, že toto je zásadní. Země ty dvě legislativy 38 a 36. Obě dvě jsou velice důležité, poněvadž se zabývají stávajícími bariérami eh, pro eh, členy rodin těchto pracovníků a pro uznávání kvalifikací. Já se snažím tyto aspekty potrhnout, eh, pozitivně posoudit současný stav a eh, jeho zlepšení tím, eh, že by se vytvářely mosty mezi národní legislativou, národními legislativami a k směrem k evropské legislativě. A to je ovšem předmět debat pro komisi. Další prvek. Myslím si, že Eh, volný pohyb pracovníků si vyžaduje úzkou koordinaci eh, politiky práce a dále vzděláváním, zdaněním, sociálním zabezpečením a dalšími politikami. Jinak eh, mohou tyto další aspekty odrazovat pracovníky. Já jsem tak trošku eh, se zamýšlel kriticky možná nad eh, vlivem budoucí strategie 2020 na pohyb pracovníků. Já myslím, že tady eh, toto právo na pohyb by se mělo více zdůrazňovat a skutečně mělo by to být integrální součástí této strategii. Je nezbytná geografická i profesionální mobilita, aby byly mm, dosaženy cíle pro mobilita. A já si myslím, že eh, ti, kteří vytvářejí nejvíce pracovní míst, to znamená malé a střední podniky a eh, vzdělávání formální, neformální, tomu bychom se měli zvěnovat eh, více. A já se domnívám, že pokud eliminujeme administrativní bariéry, které jsou zbytečné, tak eh, si toto by mělo být opravdu jednou ze základních priorit. Čili tolik eh, eh, naše, tolik moje práce a samozřejmě jsem připraven naslouchat vašim názorům. Děkuji vám. Nyní stínová zpravodajka za SAD, paní Linkevičiute. Doufám, že jsem to vyslovil správně. Křesní eh, jméno mám jednodušší. Velice děkuji eh, panu zpravodajovi. Podpořuje podporuje základní myšlenky v jeho zprávě stejně jako navrhovaná opatření. Všichni souhlasíme s tím, že volný pohyb pracovníků je jedna z hlavních svobod pro evropské občany. Tady nesmí být v této oblasti žádná diskriminace. Pracovníci, kteří se přesunou z jednoho evropského členského státu do druhého, by měli mít možnost všude požívat stejných práv, ať už se to týká sociální oblasti, vzdělání, zdravotnictví. Všichni by také měli stejné příležitosti a tyto příležitosti by měly být rovněž k dispozici jejich rodinným příslušníkům. Měli, bychom, měli bychom se ale podívat také na to, jak eh, vypadají věci ve skutečnosti. Bohužel často dochází k porušování práv pracovníků. Často se stává, že pracovníci, kteří eh, přijedou z jiného členského státu, se stávají předmětem diskriminace. Je to i proto, že neznají jazyk nového členského státu, nejsou obeznáni ani s právním řádem toho eh, státu, adaptační období je obtížné a to někdy zaměstnavatelé využívají, dávají jim, nabízejí jim nižší tlak, platy a menší sociální záruky. Já jsem si těchto problémů, těchto problémů začala být věnovat, když jsem pracovala na Ministerstvu sociálních záležitostí v Litvě. Mě totiž eh, tíží to, že velmi často jsou tito pracovníci zaměstnáváni nelegálně a nebo působí v rámci šedé ekonomiky. Myslím si, že boj proti takovémuto druhu zaměstnání by měl být naším hlavním úkolem, protože nelegální pracovníci vlastně škodí členským státům, neodvádějí daně a zase sami nemají žádné sociální zabezpečení. Čili na tyto věci bychom se měli zaměřit. Pak ještě jedna věc. Já naprosto souhlasím s panem zpravodajem v tom, že je nejvyšší čas, abychom začali diskusi o tom, zda je třeba zavádět přechodná období pro volný pohyb pracovníků. Teď vyprší přechodné období pro osm členských států, ale pořád zbývá Rumunsko a Bulharsko. Sdělení Evropské komise, různé analýzy a statistiky ukazují, že ty členské státy, které neuplatnily žádná pře, období přechodná, e, nejsou zklamána a nestěžují si na ty pracovníky, kteří přijali z nových členských států. Já si myslím, že i tento aspekt by měl být posouzen těmi členskými státy, které i nadále uplatňují přechodná období. Myslím si, že bychom se neměli bát revidovat eh, smlouvy o přistoupení. Je to velice důležité ještě z jednoho důvodu. Často totiž slýcháme, že Evropská unie nepředstavuje jednu rodinu. Vzniká dojem, že Evropská unie uplatňuje dvojí standardy. Některé, někteří evropští občané jsou na tom lépe než jiní občané, kteří přicházejí z určitých členských států. Tím bychom se měli také zabývat. A já jsem předložila eh, písemnou otázku komisaři Ando a před několika měsíci jsem obdržela jeho odpověď. Pan komisař říká, že Evropská komise rovněž vyzývá členské státy, aby revidovali eh, přechodná uspořádání eh, vztahující se na volný pohyb pracovníků, protože volný pohyb pracovníků může eh, zhodnotu a přispět k hospodářskému zotavení Evropské unie, k ekonomické stabilitě a sociálnímu blahobytu lidí. Tolik mé poznámky. A ještě jedna věc čistě praktická. Možná nám připadá, že je snadné se přestěhovat z jednoho členského státu do druhého, ale na tuto věc existují různé názory. Ve sdělení komise jsou uváděna čísla, která ukazují, že jen malý, že je málo lidí, kteří vlastně žijí v jiném než ve svém vlastním členském státě, ale zase samozřejmě je rozdíl mezi členskými státy. Vezměte si malé eh, členské státy, ku příkladu Litvu. Asi 100 tisíc lidí eh, prac, prac, eh, aktivního věku odjíždějí z Litvy. Tam to potom má velký dopad. Proto si myslím, že bychom měli spolupracovat s komisí i s radou a snažit se najít co nejlepší praktické řešení a také poukazovat na vzájemné výhody, které vyplývají pro členské státy z volného pohybu pracovníků. Měli bychom se snažit dokazovat, že opravdu z toho nakonec těží všechny členské státy. Děkuji vám. A dále paní Nielsen za zelené. Thank you. Um, I'd like to thank the rapporteur for... Chci poděkovat za tuto zprávu. Já jsem výjimečně spokojená eh, s odstavcem 14, kde se velice razantně říká o nutnosti odstraňovat eh, přechodná eh, opatření. V mé zemi v Nizozemsku je ještě určité překážky pro některé pracovníky z některých zemí. A myslím, že jsou tady velice těžké podmínky, velice nevýhodné podmínky pro řadu pracovníků z jiných zemí. Já myslím, že správný název by přímo bylo otroctví. A myslím, že je třeba zdůraznit pozitivní efekt, pozitivní účinek mobility. Na druhé straně e, musíme také vidět negativní e, aspekty těch přechodných opatření hovořit o něch, když se hovoří o přistoupení Chorvatska. Já jsem si jistá, že vláda v Nizozemsku bude žádat o přechodná opatření pro Chorvatsko. I když to prakticky nemá vůbec žádný smysl přijmout taková opatření. Myslím, že bychom to měli zcela jasně vyjádřit v této zprávě, že to prostě není dobrý nápad bylo, eh, bylo uvedeno, že tady je celá řada důležitých aspektů mobility, ale některé, tam, některé aspekty tam chybí. Například eh, uznání eh, partnerství a manželství, protože pro tyto typy partnerů je těžké pracovat v zahraničí, eh, také je ještě někdy obtížné dostat eh, dokumenty eh, v jiném členském státě. Je tady také otázka diskriminace lidí, kteří pracují v jiném členském státě. Opět Nizozemsko je opravdu velice špatný příklad. Třeba Eh, rumunští, bulharští či eh, polští pracovníci, kdy polští pracovníci dostávají častěji výjimku. To bychom také měli eh, zohlednit a bojovat proti tomu. Dále, myslím, že bychom také měli hovořit o úsporných opatřeních, které se aplikují v některých členských státech, které pak tyto státy vedou k tomu, že se omezují sociální práva, e, zejména když jde o mm, stěhování z jednoho členského státu do jiného, také otázka e, fiskálních aspektů. Pouze ti, kteří platí daně e, v daném státě, mohou mít výhody z podobných situací. Měli bychom také řešit otázku eh, ztráty hlasovacího práva nebo možnosti uplatnit hlasovací právo ve svém státě. A v některých členských státech je velice těžké dokonce hlasovat i v evropských volbách. A to přesto, že stále žijí v rámci EU, i když v jiném členském státě. Já se velice těším na spolupráci s pravodajem, napíšeme nějaké pozňovací návrhy, kde toto všechno vyjádříme. Děkuji. No, děkuji vám. Jako další, další řečnice. Ok, I use the same micro. Um... Děkuji, já použiji stejný mikrofon. Děkuji také, děkuji za tuto zprávu. Jen pár poznámek. Já myslím, že je správné eh, klást důraz na různé formy mobility. Ale myslím, že bychom měli mít vylepšený text o ochraně těch, kdo migrují. Myslím, že je velice dobře známo v mnohých členských státech, že migrující pracovníci jsou velmi zranitelní, jsou špatně chránění a pracují v nejistých pracovních podmínkách mohli bychom to nazvat takový podřadný pracovní trh. To je třeba řešit. E, migrace musí být e, za důstojných podmínek. Bylo by zajímavé tento aspekt zdůraznit, aby hostitelská země e, aplikovala podmínky stejné podmínky třeba v Nizozemsku na nizozemské pracovníky, ale také na pracovníky z jiných eh, zemí, aby to byly stejné eh, podmínky. To je další takový úhel pohledu, který bychom měli zohlednit ve zprávě. Bohužel tomu tak zatím není. A to není důstojné pro ty, kdo migrují a kdo nakonec eh, jsou podrobeni tlaku z hlediska výše platu nebo pracovních podmínek. To by mělo být jasně řečeno v této zprávě, ale je to velice dobrý výchozí bod a myslím, že v našem výboru budeme mít velice hezké jednání. Děkuji. Děkuji. Nyní Elizabeth Moranšatý. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji panu Ungureanu za práci, kterou na zprávě odvedl. Myslím, že je to velmi kvalitní text a e, jde správným směrem. Já jsem pro to, abychom podpořili mobilitu, kterou všichni potřebujeme. Celá Evropa z toho má prospěch. A myslím, že bychom také měli být velmi pozitivní a konstruktivní eh, k těm pracovníkům, kteří se věnují mobilitě v Evropě. Nejde o to je nějak eh, nadmíru chránit, ale jde o to, aby mobilita byla přidanou hodnotou, aby bylo možné uznat, eh, co se získává touto mobilitou Promiňte, my máme opět problémy s německým překladem, říká paní předsedkyně. Eh, už je to asi v pořádku, zkuste pokračovat. Chcete, abych hovořila znovu od začátku? Já myslím, že je eh, třeba, eh, aby mobilita pracovníků se stala přidanou hodnotou. Většinou to možná nejsou lidé, kteří v tom původním získání kvalifikace neměli příliš mnoho štěstí, eh, tak aby toto bylo jejich přidanou hodnotou. Takže když eh, vám to nebude vadit, já bych tam chtěla přidat ještě jeden argument, kde bychom řekli, že je třeba eh, je třeba uznat tu jejich schopnost, kterou získávají mobilitou. Jsou to lidé, kteří nutně poznali nové obzory a nutně projevili schopnost přizpůsobit se, vyvinuli nové schopnosti, nové kvality a já si myslím, že bychom měli v posouzení jejich kvalifikace zohlednit a uznat jejich kvality ne samozřejmě jen proto, aby mohli se dále podílet na mobilitu, ale aby i ta samotná mobilita jim předesla něco eh, navíc v jejich eh, schopnostech. Takže chci eh, předložit pozměňovací návrh v tomto duchu protože si myslím, že to je velmi důležitá věc u mobilních pracovníků. Nejde o to nadmíru je chránit, ale jde o to zhodnotit jejich schopnosti. Děkuji. Tak eh, já to přebírám v rámci diskuse a dávám slovo dalšímu. Děkuji. Také já bych chtěla především poděkovat za předložený návrh zprávy. Myslím si, že je eh, velmi dobrým východiskem pro naši další práci ve výboru a později eh, v celém parlamentu a že tedy povede k jasné pozici. Eh, já jsem krátce přebrala stínové zpravodajování Joe Higginse, který dnes se musí nacházet v irském parlamentu. Já musím říci, že k tomu, co již bylo řečeno, by bylo dobré, a já to učiním, eh, ověřit si, jaké možnosti požadavků na členské země tady ještě jsou, eh, zejména tedy eh, zajištění svobodného pohybu pracovníků pro ty země, kde, nebo u těch zemí, kde dosud existují výjimky ze společných pravidel ale také samozřejmě jde o to, eh, nakolik byla eh, vytvořena již vytvořeny podmínky v členských zemích pro to, aby všichni dostávali za stejnou práci ty též peníze a aby se prostě tyto ochranné klauzule také prosazovaly. Jde také o to, do jaké míry v jednotlivých členských zemích jsou k dispozici eh, data nebo prostě infrastruktura pro statistické podchycování vysílaných pracovníků, aby bylo možné eh, toto nějakým způsobem sledovat a aby se plnilo, aby se sledovalo plnění rovnosti. Dále eh, je třeba, aby eh, byla zajištěna také povinnost plateb sociálních, pokud zaměstnanský poměr trvá víc než tři měsíce. Z hlediska Evropské unie bych asi také ráda se eh, připojila k návrhu kolegyně, která zmínila eh, práva partnerů a manželů stejného pohlaví, mm, tak aby základní práva pro všechny členy, všechny občany Evropské unie Eh, platila pro tedy všude ve všech regionech. A také v některých členských zemích se vůbec nehovoří nebo obchází se otázka nediskriminace třeba pro občany Bulharska a Rumunska, kde se jednoduše a prostě říká, že eh, jednoduše a prostě neexistují eh, žádné výjimky pro státy eh, z posledního rozšíření. Eh, nicméně eh, tady se používá výmluva, že pro tyto dvě země existují a dále oficiálně, zcela oficiálně výjimky, čili tato diskriminace by měla být ukončena. Děkuji. Prosím, pan Derosa. Um, Jenom několik bodů. V určitém smyslu se vracíme k předchozí diskuse o sociálních službách všeobecného zájmu, protože samozřejmě je nutné, aby mobilní pracovníci měli přístup k těmto sociálním službám veřejného zájmu. A myslím, že se nevěnuje dostatečná pozornost záležitosti těch pracovníků, kteří nejenom eh, tedy se někam stěhují, ale mají také rodiny. Eh, má, očekáváme snad, že se přestěhují a svoji rodinu nechají v domovském členském státě, nebo jak? Musíme přihlížet i k tomu, že ne každý pracovník eh, je sám a bez zodpovědnosti vůči nedospělým dětem nebo starším rodičům. Takže to je také otázka, eh, kterou je třeba vzát v potaz. Další věc já sám jsem z Irska a to byl jeden z těch států, který neuplatnil žádná přechodná opatření vůči pracovníkům přicházejícím z nových členských států v, době, v té době, kdy to bylo, neměli se v roce 2004. A v zásadě jsme měli velmi eh, pozitivní zkušenosti, že stovky tisíc pracovníků přišli z jiných částí Evropy pracovat do Irska. Nicméně byla tady určitá menšina těch, kteří přišli a kteří byli zcela zcela nelítostně vykořišťováni a kteří nakonec opravdu bydleli ve stodolách, protože nedostávali platy, které dostávali jiní, kteří dělali stejnou práci. Ehm, pak pravidla týkající se ochrany zdraví na pracovišti se také neuplatňovala. A proto tito pracovníci eh, častěji měli pracovní úrazy než místní tak myslím si, že i k tomu je třeba přihlížet, když mluvíme o mobilitě pracovníků, totiž, že členské státy musí mít, nebo ne, ne, pracovní, sociální inspekce, aby bylo zajištěna, že když přijde pracovník do Irska nebo někam jinam z jiného členského státu, tak aby bylo jisté, že bude mít ochranu života a zdraví pro pořádek, ale také, že nebude vykořišťován co do platu, plato, platových a jiných podmínek. My, když jsme otevřeli svůj trh, všichni to vítali. A měli jsme Eh, tehdy více pracovníků než eh, inspektorů práce. Ono se to mění a není to pořád tak dobré, jak by to mělo být, ale nejde jenom o to, abychom eh, nějak mm, mm, zatěžovali zaměstnavatele přes přílišnou byrokracii, ale musíme zajistit pro ty, kdo eh, chtějí nabít zkušenosti jinde, stěhovat se tam, studovat tam a podobně, nebo eh, že se nakonec nedostanou do okolností, které by nikdo z nás si nepřál. Děkuji. Euh, Děkuji. Já myslím, že jsme již došli na konec seznamu řečníků a než dám slovo zpravodaji, eh, chtěla bych dát ještě slovo komisi. Nevím, zda je to pan Dimitrios za komisi nebo pan Ferry, kdo bude hovořit. Já mohu eh, hovořit. Odpovídám za Eurest, to znamená Eh, síť, která řídí volný pohyb eh, pracovníků. Bylo rozhodnuto, že volný pohyb pracovníků bude mít určitou takovou mašinérii a že je zapotřebí mít i určité vytváření institucí eh, pro dosažení tohoto cíle volného pohybu. S zpravodaj tady vytvořil velice dobrý základ a my máme tři poznámky. Já budu velice stručný, protože chápu, že máte určité spoždění v programu. Především chci informovat o tom, že pracujeme eh, na reformě této sítě. Eh, která má být hospodářským nástrojem, to znamená, má být takovým určitým přehledem toho, co potřebují podniky. Když se podíváme na to, co se děje teď v době krize, eh, tak konstatujeme, že je sice vyšší nezaměstnanost, ale na druhé straně je také, eh, jsou také neobsažená místa, prostě mm, pracovní místa, na, která, na, na které firmy nenacházejí ty správně kvalifikované pracovníky. A chceme tedy být ve službách pracovního trhu podle strategie Evropa 2020. Druhá poznámka z mé strany. Eh, chceme také eh, zařadit eh, přípravnou práci, která byla uznána tímto výborem a celým parlamentem. Chceme pomoci především mladým až do 30 let, aby snadněji našli práci i v jiné členské státu a aby bylo možné pokrýt například náklady na jazykový kurz, Eh, aby to eh, lidé mohli být snadněji najímáni. A třetí poznámka. Diskutujeme také o rozšíření eh, partnerů v Eurnest. To jsou především veřejnoprávní zaměstnavatele do posud a myslíme si, že to neodpovídá realitě pracovního trhu, protože je celá řada dalších aktérů na pracovním trhu, kteří eh, mají neobsazená pracovní místa, mohou nabídnout zaměstnání, eh, jsou to i eh, odbory, městské či obecní orgány a podobně. Čili chceme rozšířit partnery, abychom dosáhli cíle, to znamená pomáhat volnému pohybu pracovníků. Děkuji za pozornost. A ještě dám slovo eh, právnímu eh, odborníkovi. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, také z naší strany eh, pro koordinaci sociálních protože Chceme eh, reagovat na to, co zaznělo zde v sále a chceme poděkovat eh, zpravodaji za vynikající zprávu. Ano, jak je konstatováno, eh, jsou tady ještě překážky. A to přesto, že je tady právo na volný pohyb, No, osob, to je individuální právo v článku 47 smlouvy. Každý občan, který e, chce se volně pohybovat do jiného členského státu a hledat tam práci, má toto právo. E, má být chráněn proti jakékoliv diskriminaci založené na státní příslušnosti a má mít stejné pracovní podmínky, platové podmínky, ale další také daňové či sociální výhody pro sebe i členy své rodiny. To znamená, že má všechna tato práva zaručená zaručena eh, komunitárním právem. Mm, článek 47 zaručuje, že je to přímo garantované právo, eh, zaručené přímo občanovi. A eh, je také nařízení, tudíž také přímo aplikovatelný právní předpis, který toto zaručuje. Ale konstatujeme stále více a více, že jsou praktické problémy. A tady naší úlohou je řešit praktické problémy a zaručit právo na volný pohyb, aby toto právo bylo skutečně účinné. Proto teď vyhodnocujeme existující právní předpisy a chceme, aby práva byla jasněji viditelná, aby tedy občané věděli, jaká práva mají oni a příslušníci jejich rodiny. A současně chceme i proskoumat možnosti, různé alternativy, které e, zajistí, že tato, tato práva budou lépe v praxi naplňována. To znamená, že chceme najít e, ještě další dodatečné prostředky. Tolik tedy k činnosti komise po posouzení celé situace příští rok. Není vyloučeno, že Eh, přijdeme s dalšími doplňkovými akcemi pro respektování tohoto práva. A vaše iniciativa jde vlastně stejný, stejným směrem. To znamená zajistit efektivní naplnění těchto práv. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za všechna tato vystoupení eh, do parlamentní diskuse a chci připomenout, jako vždycky, že jsme velmi rádi, když komise vystoupí do naší eh, diskuse, ovšem není na komisi, aby posuzovala kvalitu práce poslanců. Vy nám máte poskytnout eh, své eh, znalosti, své know-how v rámci monopolu iniciativy, který komise má, ale na samotných poslancích už je, aby dále diskutovali a aby se vyjadřovali ke kvalitě či nekvalitě předložené práce jiného poslance. To jen připomínám pravidlo, které tady platí a e, je důležitá pro rovnováhu mezi institucemi. A nyní dávám znovu slovo panu Ungureanu, aby uzavřel tuto diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo toho řečeno opravdu mnoho. A e, vše, co zde zasnělo, má svou cenu. Já Eh, s potěšením konstatuji, že zde máme širokou principiální změnu, eh, pardon, zhodu a že jdeme víceméně stejným směrem. Eh, tím naším společným heslem je nediskriminace. Opravdu diskriminaci nemůžeme připustit, nemůžeme ji tolerovat není možné se smířit s tím, co se dneska nazývá moderním otroctvím, ale myslím si, že jde o fenomén, který je na ústupu. Také jsem zaznamenal velice dobrý popis situace současného stavu. Problém Eh, pracovníků, tedy mobilních pracovníků, byl do značné míry přehnaný a také špatně prezentovaný, poněvadž eh, v řadě členských zemí v současné době došlo eh, k tomu takzvanému stres testu, tedy testu toho, jak, jaký, jaké dopady mohou mít migrující Eh, pracovníci a ukázalo se, že prostě nejsou žádnou zátěží. Například v Jirsku tam opravdu eh, takový jakoby stres test se eh, odehrál a velice dobře se tam uchytili také rumuští a bulharští pracující, čili to bylo celá v pořádku. Mnozí zde zmínili problematiku sociální ochrany. Dalším hlediskem bylo to, že možná bychom měli nejdříve vyřešit ekonomickou stránku problému. Prostě nemělo by to právo na práci migrujících pracovníků eh, nemělo být eh, primárně eh, pojímáno jako sociální problém. Spíš bychom tomu měli přistupovat ekonomicky, tak toto tady zaznělo. Pokud se týče komentářů ze strany komise, ty velice vítám. Zaznělo zde de facto uznání paradoxní situace, kdy existují neobsazená pracovní místa, přestože jsme uprostřed ekonomické krize. No a pokud ještě mohu, pokud mohu říct něco trošku zvláštního, poněkud mě překvapili. Eh, to, že eh, v Holandsku eh, Rumuni a Bulhaři jsou ozna- označovány za Poláky. To, to je takové Eh, nevím, jestli bychom to tady měli takto eh, zdůrazňovat. No, já myslím, že celkově eh, máme z čeho vycházet a pokračovat v práci, pokračovat tedy ve výměně názoru a dopracovat se k konečnému zdění zprávy. Děkuji vám. Děkuji. Tak na tomto základě Eh, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů 22. března ve 12 hodin. A dostáváme se k dalšímu bodu na našem programu. Dáme slovo našemu kolegovi Richardu Falbrovi. A budeme posuzovat pozměňovací návrhy, které byly eh, předloženy k jeho zprávě vnější rozměr sociální politiky, podporování pracovníka sociálních standardů a evropské sociální odpovědnosti podniků. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji. Já začnu netradičně českou pohádkou. O tom, jak kočička s pejskem si pekli dort. Kočička do dortu přinesla myši, pejsek přines kosti, všechno dohromady zamíchali, dort upekli, pak ho dali vychladnout na okno, šel okolo velký černý zlý pes, dort sežral a měl hrozné bolesti. Mluvím o podobenství s tím, co se tady na výboru děje s předkládanými zprávami. Dnes jsme dopoledne schvalovali sedm takových dortů. Připravil jsem velmi kritickou zprávu a upozornil jsem na to, že bych byl vděčný, kdyby přišlo málo pozměňujících návrhů. Přišlo jich 150. Většinu z nich odmítnu a přítomným asistentům poslanců, kteří tu nejsou, bych chtěl říci, aby se připravili na nepříjemné jednání se mnou. Tato zpráva se týká vnějšího rozměru evropské politiky. A je velmi kritická k pokrytectví, které vládne jak v Evropské unii, tak v některých členských státech. My chceme, nebo máme chtít, aby členské, nečlenské státy, které nejsou členy Evropské unie, respektovaly evropský sociální model, sociální dialog, úmluvy MOP a mnoho členských zemí to nedělá. Pak jsme všichni překvapeni, že nám najednou začne hořet Severní Afrika, které jsme vycházeli tak pěkně vstříc. Teď před pár měsíci byl summit EU-Afrika právě v Tripolisu a Kadáfi tam, Kadáfi tam měl hodinový projev. Takže zpráva je kritická proto, že Evropská unie ustupuje od takzvaných tvrdých measures soft, k soft measures. Není proto jediný důvod. Řada členských států vůbec nerespektuje úmluvy Mezinárodní organizace práce. Pokud někdo v pozměňovacích návrzích navrhuje vyhodit kritiku Mezinárodní organizace práce, tak já vám říkám, že jsem byl devět let členem správní rady Mezinárodní organizace práce a mohl jsem pozorovat její úpadek a to, jak je stále méně a méně respektovaná. Vždyť v minulém volebním období se tu předkládali návrhy směrnic, které byly v rozporu s úmluvami MOP. Za všechny bych připomněl směrnici o pracovní době, která v rozporu s úmluvou číslo 1 z roku 1919, která stanoví 48 hodin týdně práce, umožňovala nebo měla umožňovat 56 až 78 hodin e, práce týdně. Naštěstí parlament odmítl. Nechci mluvit dlouho. Vyjádřím se ještě ke corporate social responsibility. Já jí moc nevěřím. Protože dneska praxe nadnárodních společností vypadá tak, že když se akcionáři usnesou, že se málo vydělává a nařídí managementu, aby se přestěhovala, tak se prostě přestěhuje. Připomenu případ Nokie z Buchumy do Rumunska. Dneska dopoledne jsme schvalovali z globalizačního fondu příspěvek České republice za to, že odešel Unilever. Těch případů je stále více. Bell se zve, Dell se zvedne z Irska, jde do Polska a pak se odchází i do zemí mimo Evropskou unii. CSR je typická vymyšlenost, podobná flex security. Když se něco nedaří, tak se na to vymyslí nový termín. Řada nadnárodních společností se stěhuje po celém světě a vztah k těm regionům, kde pracuje, vůbec žádný nemá. Prostě v globalizované ekonomice to přestalo platit. To můžeme přijímat papírů, kolik chceme. Mimochodem, když se podíváte na svoje stoly, tak čím méně nás berou vážně, čím tady máme víc papíru. Takže já bych chtěl poprosit o to, aby pokud budete mít pozměňovací návrhy a pokud budete chtít zmírnit tón té zprávy, abyste si počínali svědomím toho, že se mnou bude těžké jednání. Já se s každým rád sejdu, ale nechci, aby se z této zprávy stalo to, co se stává s většinou zpráv vycházející z tohoto výboru. Sedím tu šestý rok a vím, co říkám. Nechci se nikoho dotknout, ale je potřeba, aby náš hlas byl slyšet, aby nás brali vážně. Děkuju. Madame López Fontanier. Eh, prosím, paní kolegyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já se nechci leknout eh, zpravodaje, protože jsem přesvědčena, že můžeme dospět k dohodě. Myslím, že to je důležitá zpráva a myslím upřímně, že sdílíme ty základní principy. Je to kritická zpráva. Myslím, že je dobré, že je kritická ta zpráva, protože tím způsobem můžeme řešit nebo alespoň hledat řešení problémů, které zpravodaj zdůraznil. Já jsem optimističtější a já věřím, že můžeme dospět eh, k dohodě. 150 návrhů, to je hodně. A mm, je rozdíl mezi tím, jak se dají věci říci, i když zachováme stejnou myšlenku. Spravda je velmi vehementní. My jsme možná méně vehementní, ale v podstatě chceme možná říci to tež. Proto věřím, že se nám podaří dospět k dohodě, protože nás spojuje ta snaha udržet náš sociální model. A to je důležité, stále důležitější teď, když jsme v období krize. Všichni chceme udržet sociální model eh, Evropy a chceme usilovat o to, aby třetí země mohly Eh, si okopírovat tento model, případně si ho nějak uspůsobit a jistě budeme moci dále diskutovat eh, o kompromisních návrzích. Děkuji. Paní Zdanoka, pak paní Cimera. Hmm. Thank you, merci, Děkuji, Takže já jsem možná trošku mezi těmi optimističtějšími, než tak, jak to podal pan Falber, eh, navzdory tomu, že i já mám eh, špatnou zkušenost s tím, jak sociální standardy vypadají v praxi. Od eh, to té doby, co se v roce 2004 moje země mm, Lotyšsko stalo, stalo členem EU. Já jsem aktivním členkou jedné nevládní organizace, která se zabývá sociálními právy a e, zažila jsem mnoho případů, e, zejména e, Lotyšů, kteří pracovali ještě před vstupem e, v EU a po vstupu se mnoho nezměnilo fungují tady dvojí metry, řada problémů, ale přesto my, pokud my tady jsme proto, abychom situaci zlepšovali. Naše skupina skutečně předložila 24 a 20 pozměňovacích návrhů a jeden z nich určitě si zaslouží být eh, vymazán. Toto je taková eh, zmínka nepříliš úctivá o Mezinárodní organizace práce Prostě ono, to není všechno úplně vlevo nebo úplně vpravo, čili já myslím, že eh, my, že my také děláme eh, sem tam eh, něco dobrého. Já bohužel jsem nebyla na žádném předsednictvu nebo orgánu této organizace. A o tom se můžeme povědět později. Já myslím, že většina našich pozměňovacích návrhů je konstruktivní a my zde prostě vnímáme určité Eh, šance, kde se situace možná může zlepšit, například eh, podniky a jejich, eh, které mají hlavní sídlo zde v EU a jinak mají provoz ještě v jiných zemích, tak, tak aby třeba na tyto, na tyto podniky mohly dohlížet také evropské orgány, a mohli mm, takto povzbuzovat eh, pozitivní vývoj eh, standardů práce a standardů sociálních. Takovéto druhy, to jsou vlastně tyto pozměňovací návrhy, které jsme přeložili k odstavci 10, 13, také například odstavci 18, ano, je to tak, 18. Eh, všechny ty pozměňovací návrhy máte před sebou. A já se tady domnívám, že pan eh, zpravodaj eh, s těmito návrhy bude eh, souhlasit a já doufám, že, že eh, to vylepší jeho text také se domníváme, že jedním z těchto nástrojů je také eh, obecný systém preferencí Evropské unie, který taky lze reformovat eh, tak, abychom měli věci, možno, eh, větší možnosti monitorování a případného sankcionování, uvalování sankcí tam, kde nejsou respektovány standardy práce. To je náš pozměňovací návrh odstavci 22. Já tedy se opravdu těším na další spolupráci s panem zpravodajem a nebojím se ho. Uděláme co nejlepší, co budeme moci udělat. Um, Madame Zimmer. Paní Zimmer. Já, ich hoffe, dass die... Já doufám, že eh, to, co řekl pan Falber, že to eh, eh, neznamená to, že na jeho zprávu se nesmí sáhnout. Já si myslím, že třeba někter, někdo ho může i zkusit přiostřit, a aby eh, ten tlak byl vyšší. Já bych eh, to viděla také místy nutné. Taky vnímám eh, rozpory v různých pozměňovacích návrzích, takže pokud bychom jednali o kompromisech, tak by bylo dobré, abychom to společně prodiskutovali. Eh, zejména k tomu jednomu bodu, který pan kolega Falbe zmínil a který to označil za přetvářku. My eh, tedy eh, velmi různé vnímání sociální reality uvnitř EU a já bych tomu přidala ještě dvojí standardy a zacházení se zeměmi, kde hm, jsou skorumpované vlády nebo přímo diktatury a myslím, ten největší rozpor, který tady rozeznávám, je v otázce eh, závaznosti či nezávaznosti sociálních standardů v podnicích. A to jsou sociální, ekologické a pracovní normy, čili tyto standardy. Takže já doufám, že eh, také eh, další kolegové budou ochotni zpřísnit tedy požadavky po závazných sankcích v případě neplnění pracovních, sociálních, ekologických norem. Já bych tady uvedla dva příklady, které to potrhují. Například tedy za prvé chování Evropské obchodní komory ve Větnamu, která eh, vůči větnamskému ministerstvu práce eh, prohlásila, že dojde ke stažení z Větnamu a budeme investovat jinde, pokud větnamská vláda eh, zůstane eh, a bude trvat na tom, že chce zavést minimální mzdy. Já si myslím, že toto je naprosto nestydaté zasahování do eh, suverenity Větnamu. A další příklad, to je osobní Eh, zkušenost s tím, jak německý ocelářský koncern ThyssenKrupp se chová v Brazílii. V posledních týdnech brazilské orgány ho nyní eh, popohánějí eh, před tedy z trestního práva, poněvadž Eh, tam docházelo k porušování ekologických standardů a navíc měli ozbrojenou ochranku, která zakročovala proti místnímu obyvatelstvu. Čili já vidím eh, nutnost v tom, aby tyto podniky, které vůbec eh, nemají nejmenší ochotu plnit nezávazné smlouvy a mají sídlo zde v Evropě, tak aby i zde u nás eh, mohly být za to popotahovány a aby na projekty nedostávaly třeba eh, výzkumné peníze nebo další nějaké podpory. A mm, prostě my bychom jenom uzavírali oči a nechtěli eh, vědět o tom, co dělají jinde, páči je to daleko. Takže já myslím, že bychom měli být schopni a měli bychom chtít vytvářet ještě větší tlak a to by byl dobrý signál ze strany parlamentu. Madame Turunen. Thank you. I'll speak in Danish. Děkuji, bude to dánské. Velice stručná poznámka. Eh, chtěla bych eh, jenom se zapojit do této diskusy, byť nejsem zpravodajkou za zelené, ale dovolte mi říci tolik. Já jsem byla v Káhře v Egyptě před dvěma týdny abych se tam potkala s, s představiteli nově vzniklých stran, nevládních organizací, mládežnických organizací. A ti mi říkali, jak jsou zklamaní z Evropské unie i z toho, co jim zatím Evropská unie nabízela ve smyslu eh, obchodní politiky, politiky sousedství, lidských práv i pracovně právních norem. My už jsme skoro ztratili eh, důvěru v Evropskou unii a na mě udělalo velký dojem, tedy jaký postoj tito lidé zaujímají k Evropské unii. Doufám, že se nám to podaří otočit, aby lidé na celém světě si mysleli, že nejenom neříkáme pěkná slova, ale aby také viděli, že opravdu ehm, děláme to, co se říká například v politi- eh, v, se smlouvách sousedství nebo obchodními eh, doho- smlouvami. Takže já zcela souhlasím s tou kritikou. Doufám, že bude výsledek dobrý a na mě udělalo do- velký dojem, že jsem měla možnost, eh, udělal velký dojem, když jsem se sešla s lidmi, kteří měli pocit, že Evropská unie v podstatě pro ně nemá valný smysl, anž to myslí jenom jenom na sebe. A myslím si, že je teď na nás, abychom toto otáčeli, otočili v zájmu um, normálních lidí, normálních pracovníků na celém světě. Tudíž tohle potvrz, podporuji, tedy takovýto kritický přístup. Ehm, Takže máme tady také zástupce komise. Ne, pardon, omlouvám se, ještě pan Vit. Děkuji, paní předsedkyně, nejprve eh, eh, bych chtěl říct si příteli a kolegovi panu Farbi, že se velice těším na příjemnou či nepříjemnou diskusi s ním. Naprosto souhlasím, že co se týče mezinárodních eh, pracovních norm, tak ty nejsou k jednání. Kdo, musíme si uvědomit, že hlavní eh, pracovní eh, normy, osm úmluv, byly dohodnuty na světě a mají platit všude, všemi zeměmi, ať už je ratifikovali nebo ne. A jak to budeme propagovat? Musím to, a tady vlastně o tom hovoří Richard ve své zprávě a myslím si, že bychom samozřejmě s ním měli jednat a tak dále. Ale samozřejmě tohle to je východisko, z kterého začíná a je to správné eh, východisko. Já jsem připravil eh, nějaké pozměňovací návrhy k aspektech eh, korporátní sociální zodpovědnosti, protože víte, že tím se zabývám a naprosto s ním souhlasím, že tohle není žádná náhražka, nemůže to být nějaký nové jméno, abychom prostě se vymanili z těch eh, závazných eh, povinností a z osmi úmluv, takže s tím tady už zcela s vámi souhlasím. Ale chtěl bych ještě eh, vysvětlit, proč, z čeho jsem vycházel ve svých pozměňovacích návrzích. Jsem rád, že je hodně zájmu o korporátní sociální zodpovědnost. Hovořil, měli jsme zprávu v obchodním výboru o obchodních aspektech a také té odpovědnosti podniků a také pro vnější politiku. A myslím, že je důležité, abychom ukazovali členských států, jak velký důraz klademe na korporantní odpovědnost podniků. Ale neměla by to být náhrad, náhražka, aby z komise přišla s příslušným eh, sdělením, které nám slíbila. Komisař eh, Andor a Tajány společně a veřejně říkali, že toto sdělení vyjde ještě v tomhle roce a my se na něj těšíme, protože potřebujeme komplexní prohlášení o této politice, protože to, nej, že to jsou různé vlastně předměty, které sýkají korporátní sociální spo, spo, spo, eh, politiky. Uh, a myslím si, že toto je velice úspěšné, že se tady e, má podporovat společná, společenská odpovědnost podniků na evropské úrovni. Komisař Baně dělal veřejnou e, konzultaci o e, finan- zveřejňování finančních informací podniků. To je velice důležitá část té skládačky. Evropský parlament to dlouhá léta podporoval a také na evropské úrovni se něco děje, to jsem rád. Tři mé podměňovací návrhy se týkají e, lidských práv, druhá se, se týká práce zvláštního e, zástupce OSN pro lidská práva a to se týká právě toho, co děláme na evropské úrovni v oblasti korporátní korporátní sociální zodpovědnosti podniků. Nechceme říci, že bychom měli evropské normy pro tuto zodpovědnost, ale měly by být globální, které by platily samozřejmě i na evropské úrovni. A za to má být dobrovolné nebo regulatorní. Já, Richarde, opatř, opakuji, že CSR vlastně e, to je to, na čem se OSN dohodlo a abychom zajistili kompromis e, i s politickými skupinami, tak si myslím, že ten můj pozměňovací návrh je dobrý, že podniky samotné to podporují a mají to podporovat na mezinárodní úrovni. Ale samotná lidská práva, eh, samozřejmě to je závazná eh, povinnost, to se týká všech eh, podniků, jejich orgánů a společností. Pak 43. to navazuje na konsultaci Tarnie a na integrování, mnozí to podporují. A jedná se o

povinnosti zveřejňování informací pod, eh, od podniků. Týká se to ekologických a sociálních eh, zpráv. A eh, tím se zabývá i komise a my jsme o tom také v parlamentu praco, pl, hlasovali minimálně už třikrát a je důležité, aby to tady bylo. Pak mám 58, 59 a ještě jeden, to jsou doporučení OECD o multinárodnostních společností. Tam jsou nejglobálnější standardy, které se momentálně aktualizují v Paříži. To bychom si měli uvědomit a měli bychom zajistit velkou evropskou účast na této práci. Pak 89, to se týká zase e, obchodních smluv a pak další pozněvací návrh kontaktní místa a eh, já jsem o tom hovořil také už na plenárním zasedání. Eh, týká se to naší spolupráce s ostatními členy OECD. Nakonec pozněvací návrh 120, ten se týká ne CSR, ale mezinárodních standardů, o kterých hovoří i Richard. Jenom chci říci, že chceme mít benchmarky v obchodních dohodách. Podívejte se, co se děje v Egyptě a v Tunisku a ještě někde jinde. Teď eh, vlastně později, si, my prostě nemůžeme říkat jenom, že podporujeme eh, lidská práva na straně jedné a pak eh, obchodovat s těmi, kdo je podpo, eh, porušují, protože je třeba respektovat lidská práva, jak si teď trošku opožděně uvědomujeme a musí se to týkat nejenom Severní Afriky, ale i jiných míst. Děkuji. Euh, eh, děkuji, než dám slovo komisi, také bych chtěla přednést dvě či tři poznámky. Už proto, že eh, k panu Falbrovi je z mé strany 16 pozměňovacích návrhů, ale já ho chci uklidnit. Eh, to není nějaká autoprodukce od mých spolupracovníků a já doufám, že nebude problém s obsahem těch pozměňovacích návrhů. Týkají se hlavně takových odkazů, které eh, jsem eh, vypracovala jménem tohoto výboru už dříve a které berou v úvahu aktualitu, eh, jak G20 například nabývá důležitosti v sociálních aspektech a také odkaz který se týká diskuse o sociální odpovědnosti podniků ať už v rámci EU nebo i mimo EU. A chci říct si zpravodaji, že já sdílím jeho dvojí obavu. Jednak to, že určitá netrpělivost by mohla vést k některým nekonzistentnostem, že bychom dlouze a dlouze hájili hodnoty důstojné práce, důstojných životních podmínek a přitom eh, konstatovali, pozorovali, co se děje v Libii a viděli, jak je eh, Evropská unie bezmocná. To může určitě mnohé z nás šokovat. A eh, Samozřejmě ta témata jsou strašná, protože vlastně tady to nějak nekráčí vpřed. Hovořili jste o úmluvách. Já nechápu, proč Evropská unie není již smluvní stranou Přitom jsme již schválili Lisabonskou smlouvu, tak proč eh, nechápu, proč eh, to tak není. Eh, první zpráva zde v parlamentu, kterou jsem zpracovávala, už nevím, jestli to byl program MEDA nebo stanovisko k Eh, Tunisku. Stanovisko ke Tunis, Tunisku, to se týkalo dohody uzavřené mezi EU a Tuniskem a byl tam článek 2, teď všichni ho znají eh, na spaměť a ten článek hovořil o podmínkách lidských práv. Evidentně to bylo nezdvořilé eh, říci, že je třeba použít článek 2 a zdůraznit ho, a to přesto, že práva žen mm, nejsou tak dobře respektována, jak to ten eh, režim tvrdí. V každém případě je to ale dlouhodobý boj, nesmíme v něm polevovat právě proto, co se děje v Libii, což nám ukazuje i to, co je řečeno eh, v návrhu zprávy a to, co tady kolegové také potvrzují v diskusi. To všechno jde stejným směrem. Eh, 155 pozněvacích návrhů, to není nikterak spochybnění práce zpravodaje, spíše je to projev zájmu eh, našeho výboru o toto téma. Ne, ne, ne, to já nepřidávám nějakou hrozinku na ten dort, abyste se usmíval. Já vám prostě říkám, co si opravdu myslím. A ptám se komise, zda chce zástupce komise promluvit, ano? tak eh, snad byste mohli i odpovědět na otázku pana Hovita, eh, který chce vědět, jaký je časový harmonogram eh, z hlediska sociální odpovědnosti podniků. Je... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem z oddělení pro zahraniční vztahy, pracovní politiku a rozšiřování. No, zaznělo opravdu mnoho témat a já budu stručná. Myslím, že Obecně vzato je tady mnoho pozněvacích návrhů a já některé pozněvací návrhy i vítám. A myslím, že to jasně objasňuje eh, řadu témat eh, a jsou užitečné konkrétní eh, odkaz například na prohlášení MOP, sociální spravedlnost, eh, globalizace a tak dále, Evropská sociální agenda a tak dále a také usnesení samotné, eh, samotného Evropského parlamentu. To myslím, že všechno velice dobře věci objasňuje a zejména pokud jde o MOP, tak si myslím, že tady je řada pozněvacích návrhů, které opravdu objasňují úlohu této organizace i práci, která se tam odvádí. A dovolte, abych stručně Eh, hovořila o pěti otázkách, když dovolíte, o kterých hovořili také poslanci. Za prvé, Pan Hovit to ví velice dobře, hodně jsme spolupracovali v minulosti. EU eh, e chce eh, podporovat sociální odpovědnost podniků a chce, aby to bylo jasně zdůrazněno. Chceme to také propagovat eh, i vůči veřejnosti, i chceme propagovat důstojné podmínky práce. To je také v příručce, kde hovoříme o eh, těchto otázkách z hlediska podávání veřejných zakázek. Také přispíváme k tomuto procesu, o kterém eh, se hovořili v OECD, u národních společností a také Mm, také v dalších aspektech, například Spojených národů. Jak si uvědomujete, všechny tyto otázky jsou vždycky zdůrazňovány v našich obchodních vztazích s našimi partnery a také v dohodách o ochraně investic. Abychom přispěli eh, k této diskusi komise, chce říci, že zvažuje nové sdělení, které by se opíralo o dobrovolné přístupy, které jsme, který jsme zdůraznili v roce 2006, ovšem, který nebude vylučovat další aspekty. A v tady chceme dát definici eh, CSR, otázka eh, pracovních eh, norem, podmíněnost a tak dále. Já tady o tom hovořím, ovšem je těžké dát nějaký časový harmonogram, protože zatím je tady ještě společná iniciativa a původní, původní časový harmonogram byl stanoven ovšem Mm, že by to bylo někdy v létě, ovšem neberte to úplně jako definitivní věc z důvodu, které jsem uvedla. Pokud jde o mezinárodní normy, ano, to je samozřejmě velmi důležité, eh, protože pracovní normy MOP eh, se stávají jádrem eh, také z hlediska kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, tak jako tom nedávno jsme jednali v FTA. A Eh, jednáme o tom s našimi partnerskými našimi partnery v jiných zemích. Podporujeme eh, partnery, aby ratifikovali a uplatňovali tyto tuto úmluvu, další úmluvy eh, MOP. My je nemůžeme donutit, ale můžeme je silně motivovat k tomu. O to se také snažíme. Také je tady důležitá eh, věc závazek, získat závazek eh, našich partnerů v tomto duchu. A teď hovořím trošku i za kolegy eh, z oblasti obchodu. Tady sdílíme pravomoce spolu s nimi při dojednávání dohod. A myslíme, že máme tady celou řadu pák, které můžeme použít. Diskuse zdůrazňují také otázku Eh, referencí, srovnávacích referencí, zda je máme použít eh, v takových jednáních. Doposud se domníváme, že když eh, tak postupujeme, tak vlastně máme menší páky na ty naše kolegy v diskusích a nakonec můžeme dosáhnout méně konkrétního výsledku než jinak. Z principiálního důvodu samozřejmě to vypadá, že je dobré mít takové benchmarky, takové srovnávání. A pokud jde o JSP, tak tady je návrh na novou regulaci v roce 2011 a eh, věřím, že k tomu to tématu se ještě vrátíme. Pokud je o Středomoří, eh, chci říci, že to velice, velice podrobně sledujeme a už jsme v minulosti <clears throat> začali vést regionální dialog s těmito zeměmi kolem Středomoří. Vedeme také, nebo máme také fórum sociálního dialogu s těmito zeměmi a diskutujeme s nimi o velice zajímavých tématech, jako například otázka eh, kvalifikace a další. Teď samozřejmě se snažíme také posoudit, do jaké míry můžeme na pomoci eh, třeba vytváření nových odborů a jak můžeme pracovat s eh, sociálními partnery, s nevládními organizacemi a Myslím, že tady máme skutečnou schopnost vytváření eh, kapacit, můžeme vést dialog, můžeme jim pomoci a můžeme v této práci pokračovat, eh, opírat se o to, co již bylo uděláno a eh, hovořit o dalších otázkách, které se týkají zaměstnanosti, dále nezaměstnanosti žen a podobně. Sdělení komise a e, schválené minulý týden o partnerství pro demokracii a pro um, prosperitu ve Středomoří také ukazuje celou řadu zajímavých námětů, které tady chceme podporovat na cestě ke transformaci a inkluzivního rozvoje. Snažíme se v té naší oblasti dělat to maximum, co je možné. A již na závěr chci říct, paní předsedkyně, hovořila jste o G20. To je velmi důležitá eh, věc. Komise tady velice podporuje francouzské eh, předsednictví a myslím, že je možné udělat některé užitečné věci. Děkuji a dávám slovo zpravodaji. Chcete prosím reagovat na závěr diskuse? Ano, děkuji. Já jsem nechtěl kolegyně a kolegy postrašit, řadu pozměňovacích návrhů přijmu. K vyjádření zástupkyně komise chci říct, že zřejmě byla těch uplynulých pět let na jiné planetě, protože pracovala v kabinetu komisaře Špidly, který předložil ty věci, které, jako, které jsme jako parlament odmítli. Směrnici o pracovní době. To byl vůbec největší výkřik. A já nevím, jak jste se teda snažili jednat s těmi africkými státy, když to takhle dopadlo. Jinak musím říct, že mě diskuse velice potěšila, protože jsem čekal, že mi lidé budou nadávat. Richardovi Hovitovi, který mezi, mezi tím odešel, jsem chtěl říct, že většinu jeho pozměňováků jsem přijal a tvoje taky, Pervanš. A Gabrieli Cimer samozřejmě taky. Nejsem tak zlý, jak vypadám, ale opravdu bych měl zájem na tom, aby ta zpráva byla kritická. Děkuji. No, já už to cítím, že budeme mít hodně co dělat kolem této zprávy, ale to je právě dobré u takové zprávy z vlastní iniciativy aby také náš výbor mohl opravdu přednést velmi silné sdělení, například k otázce sociální odpovědnosti podniků. Tady můžeme hodně, hodně pokročit z hlediska minulého hlasování, to vidím, a může to být i předmětem další legislativy. To může přinést jen, jen výhody. Pan Richard Falbr. Eh, budeme hlasovat o vaší zprávě, pane Richarde Falbre, v dubnu. To znamená, že je třeba, abychom se ještě sešli na diskutování o kompromisních pozměňovacích návrzích, jakmile je budeme mít, jakmile nám je předložíte. A teď se dostáváme již k bodu 34. Eh, to je stejně aktuální téma. Na jiném kontinentě, ale velmi složité téma. Paní Jean Lambertová, stanovisko eh, nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem. Dávám vám slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Jak jste řekla, jde o téma, který zbuzuje, které zbuzuje bezprostřední Eh, zájem eh, vzhledem k okolnostem. Na druhé straně ovšem, myslím, je také jasné, že eh, když tady máme spoustu mediálních zpráv, které hovoří o potenciálních problémech a nejhorších možných scénářích, které souvisí s atomovou energetikou a tak dále. A samozřejmě se hovoří také hodně o v dopadech na eh, pracovníky v Japonsku, v Fukushimě, jak tam eh, se eh, snaží zajistit rotaci pracu, pracujících a tak, aby se zminimalizovala expozice vůči nebezpečnému záření. Stanovisko v tomto výboru je součástí širší debaty eh, ve výborech, jako je ITRE nebo INTA nebo energetické výboru. Eh, to, o čem my tady hovoříme, spadá spíše pod eh, smlouvu Euratom, spíše než pod smlouvu o EU. A my jsme tedy konsultováni vzhledem k tomu právnímu základu. Vysvětlení komise eh, ke kontextu tohoto návrhu se eh, říká, že de facto ochrana proti eh, radioaktivnímu záření spočívá v tom, v izolaci tohoto záření a jeho zdrojů. Také je z odpovědností současné generace, aby nějak zvládlo a zpracovalo stávající odpady. Čili to vychází také z původní debaty o mém původním návrhu a mimo jiné eh, jsme se tady zaměřovali také na širší aspekty eh, práce a bezpečnosti při práci a je to de facto celý řetězec zpracování či ukládání radioaktivního odpadu. A týká se to nejenom specialistů, ale prostě v každém okamžiku, na každém místě tohoto řetězce musí být zajištěna bezpečnost a mm, také e, v některých e, zemích e, jsou do řetězce zapojeni také prostě, víceméně náhodní dodavatele a subdodavatele a tak dále. No a to je také samozřejmě práce pro dozorové orgány v některých českých zemích. Je to otázka ochrany, otázka vzdělání a školení a prostě také je třeba si ujasnit, eh, co to znamená, tedy to eh, vyhořelé palivo v kontextu tohoto návrhu. Já bych chtěl poděkovat eh, kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a opět je jich tady poměrně hodně. V některých případech se můžeme pobavit o tom, která formulace bude nejvhodnější a kterou přeložíme k hlasování, ale já si myslím, že tady bude poměrně široká shoda. Samozřejmě byla tady Zazněly tady i nové myšlenky, které jsou velmi eh, užitečné. Eh, eh to je 90 Krpna Handla a článek eh, 63D nový. A pak otázka sledování, eh, jak se pohybují pracovníci, tedy nějaké zdokumentování jejich pohybu. přímo v tomto odvětví a také ve všech dalších činnostech, kde vzniká nějaký radioaktivní odpad, například v nemocnicích a podobně. A to je eh, návrh pana Steinricka, paní Steinrick e, eh, 8a. Já mám také ještě několik eh, otázek k některým pozměňovacím návrhům. Tady je jeden k právnímu základu. Já jsem navrhovala abychom ten právní základ eh, opírali nikoli o Euratom, ale o příslušný článek EU, eh, e článek, který hovoří o minimálních standardech bezpečnosti při práci. Dále jsou tady, já nevím, dva nebo tři pozměňovací návrhy, myslím 23, eh, 24, které se týkají, které se vztahují k Euratomu ale to od eh, paní Steinuk 43-46, eh, to je právě ten problém eh, právního základu. A myslím, že je to trošičku problematické, nebo tady hovoříme o dvou různých mechanismech. Dále tady máme řadu pozměňovací návrhů, zejména od paní Pam, k otázce výjimek z této směrnice. které se týkají konkrétních forem eh, radioaktivních odpadů. Například eh, eh, při dobývání uranu nebo povolené úniky a tak dále. Čili moje pozměňovací návrhy 13 a 14 se pokusily tyto výjimky zrušit a paní kolegyně je tam vrací zpátky. Já eh, vím, eh, jak to vlastně souvisí s tou eh, směrnicí z roku 2006 o dobývání nerostného bohatství. To mm, zas možná až tak úplně by nemělo vplývat do těch pracovních standardů. Další věc, harmonogram. Tedy v jakém horizontu bychom měli věci řešit. Dále je tady pár pozměňovacích návrhů, třeba 17, které hovoří o horizontu nějakých 150 let, když někter, někde u některých látek která aktivita přetrvává hodně dlouhou dobu. Možná, že tady pak jsou tedy jiné, které mají velice eh, krátký počas rozpadu, čili eh, také jsou zde pozměvací návrhy 34-35, které trošku prodlužují tu dobu sledování. A pak určité části tohoto textu, myslím, jsou takové, že tady jde vlastně jenom o zvolení eh, lepší formulace. Myslím, že to je 80, paní Steinruck, nebo článku tedy 4. 2, což je zodpovědnost a tady jde tedy o eh, právní rámec. Vzhledem eh, k možnosti kompromisu, myslím, že mnohé z těchto pozměňovacích návrhů jsou naprosto jasné, týkají se konkrétního článku, ale já si myslím, že článek 9 eh, tady Zvlášť bychom se mohli zaměřit na hledání kompromisu a podobně u článku 6.3. Ten článek 9 je e, o národním rámci a možnosti vzdělávání. A myslím, ta 6 e, na to bychom se také mohli zaměřit v té že souvislosti. Takže já myslím, že já mm, budu připravena přijmout eh, návrhy eh, jiných politických skupin. Ja, vielen Dank, Lambert. Děkuji, paní Lambert. My jsme o té zprávě už debatovali, myslím, že je vynikající. Pozměňovací návrhy ukazují, že eh, můžeme to či ono v tom nastoupeném směru ještě posílit. Eh, k tomu, co jste se tady ptala, já jsem chtěla, aby, naše právní, aby náš právní základ byl co nejširší, tak, abychom měli určitou jistotu a určitý právní základ eh, eh, zejména v oblasti, které se mm, týká ochrany pracujících šlo nám, nejenom nám, tedy jako SAD, ale eh, také dalším eh, předkladatelům poznacích návrhů šlo také o rozšíření o eh, vojenské účely, čili já si myslím, že bychom tady neměli vynechávat, vylučovat určité, určitá odvětví, kde by potom naše ochrana neplatila. Je třeba, aby regulátoři měli dostatek kompetencí, což myslím eh, je celkem jasné. A tato směrnice eh, také připouští, a tak by to mělo zůstat, aby členské státy si mohly ještě zpřísnit standardy. Eh, já myslím, že s tím jsme měli už určité nesrovna dobré zkušenosti, zejména v Německu, a já tedy vím, že existují i daleko eh, přísnější standardy eh, a ne, není tady snaha o snižování standardu, jako je tomu jinde. I panu Žorkovi ten v jednom pozměňovacím návrhu eh, žádal podporu těm, kteří mají těžební licence, já nevím, co tím mělo být konkrétně zmíněno, co to vlastně znamená, jaká, jako podporu tady mělo jít. Já jsem si eh, jistá, že eh, ta, to jednání bude kvalitní. Já myslím, že opravdu potřebujeme, eh, aby tady byla celkem jasná a jednoznačná podpora pro ochranu eh, lidí, kteří pracují s nebezpečnými látkami, už vzhledem k tomu, co se aktuálně děje. Děkuji. Merci. Jelenlegi helyzetben egyértelmű, hogy eh, takže situace, eh, tak jaká dneska je, tak je samozřejmě pochopitelné, že je eh, třeba, abychom jako Unie hovořili jedním hlasem, poněvadž ono je třeba, eh, abychom eh, tedy řekli, nebo nenechávali příštím generacím tím, co, co bychom je řešit my ale měli bychom eh, třeba, aby to bylo také rozumné, eh, třeba i ta doba dozoru, nemůžeme říct jenom, že to je prostě 250 let a hotovo. Musíme eh, to dělat přesně podle poločasu rozpadu a mm, podobně. Máme zde řadu pozměňovacích návrhů, které jsou obsahově stejné a samozřejmě to bude třeba s kolegy Eh, nějak doladit. Já myslím, že problémy potom tady nebudou. Já myslím, že to je všechno, co jsem chtěl dodat. Děkuji eh, paní zpravodajce. A já myslím, že je eh, velice dobře, když si uvědomujeme to, že na jedné straně potřebujeme atomovou energii, ale musíme velice pečlivě se také starat o Eh, hospodaření s radioaktivními opady. A samozřejmě, že je to také suverénní věc eh, každé členské země, aby si eh, používala radioaktivní látky, radioaktivní technologii tam či onde. Nicméně je třeba přispustit dohled MAAE. Děkuji. Děkuji a ptám se, zda ještě někdo další žádá o slovo. Ne, zdá se, že nikoli, tak eh, já bych ráda připomněla, že eh, mě překvapilo pocet, počet pozměňovacích eh, návrhů ke stanoviskům. Tady je nějaká inflace, měli bychom se zamyslet, jak zde postupovat. Ano, jistě výbor může vyjádřit názor na celou řadu různých aspektů, to je v pořádku Současně ale, když víme, jak se pak eh, nakládá s těmito stanovisky v těch příslušných výborech, tak si myslím, že opravdu je to disproporční z hlediska objemu práce. A mm, prostřednictvím našich stanovisek bychom měli asi zůstat přece jen eh, v té oblasti pravomoci našeho výboru, protože když se začneme eh, věnovat té otázce globálně ze všech hledisek, tak se to vymkne z rukou. Například 10 pozměňovacích návrhů bylo považováno za nepřijatelných eh, u eh, vládnutí. Eh, my to prostě chceme-li, aby naše práce byla účinná, musíme respektovat určitá pravidla. A po této poznámce dávám opět slovo zpravodajce, chceli uzavřít diskusi. Prosím. Um, děkuji paní předsedkyně a děkuji také eh, členům výboru za jejich připomínky. Myslím si, že některé ty pozměňovací návrhy byly opravdu si navzájem podobné, takže určitě se dohodneme, které z nich by se měly nakonec objevit na hlasovacím seznamu. Ano, eh, hovoříte o tom, že to stanovisko je dost dlouhé, ale nakonec máme co dělat s právním textem. A my jsme se opravdu snažili to omezit eh, co do rozsahu, ale víte, ono nejde jenom o školení pracovníků, jedná se také o eh, té látky, s nimiž má se dělat. Ale maximálně se budeme snažit tady, když máme co dělat s právnickým textem, ehm, abychom ehm, se takhle na to podívali. Bude zajímavé, co z toho ehm, vezme ten hlavní výbor. To bude zajímavé, co oni si od nás vemou. Ale my se tady opravdu snažíme pracovat soustředěně. Já vím, že už tady dnes zazněla kritika na, na, na adresu adresy ostatních institucí, takže radši toho nechám. Ale rádi bychom se dopracovali výrazného stanoviska od tohoto výboru, takže znovu děkuji kolegům za připomínky. Eh, a jiné eh, výbory si eh, z toho odnesou to, co prostě závisí na tom, co zase je vyjádřeno Eh, s pravodajem a do jaké míry ten zpravodaj zmobilizuje předsedu vlastního výboru a tak na tomto záleží, jak moc se názory stanoviska vezmou v úvahu v tom příslušném výboru. V každém případě si myslím, že poté, co se stanovisko tady eh, schválí, je důležité, aby navrhovatel mohl dále s tím pracovat. Ano, dostáváme se již k bodu 35, úpadková řízení v souvislosti s právem EU týkajícím se obchodních společností. To je stanovisko, které připravila paní Julie Gerling. A pardon, já jsem ještě zapomněla časový harmonogram ke stanovisku paní Lambertové, tedy k paní Lambertové. Pozměňovací návrhy kompromisní budou prodiskutovány 13. dubna a hlasovat se bude 14. Omlouvám se za toto opomenutí a nyní již paní Gerling bude prezentovat eh, návrh stanoviska eh, k úpadkovým řízením eh, příslušně výbor Jury. Thank you, Madam Děkuji, paní předsedkyně. Já doufám, že vzhledem k těm poznámkám, které právě zazněly ohledně stanovisek a pozměňovacích návrhů ke stanovicím vůbec, že tohle bude poměrně jednoduché a že budete poměrně spokojení a že snad nebude moc pozměňovacích návrhů abychom si řekli, o čem to je. E, toto stanovisko vlastně si vyžádal právní výbor, kterému jde o možnost další harmonizace v oblasti která je víceméně eh, justič, eh, soudním a administrativním aspektem eh, insol, úpadkových řízení, čili je nějak konkrétně nezajímají aspekty zaměstnanosti, ale tím jsem se zase pochopitelně zabývala já. A myslím si, že můžeme v podstatě říci, že ta směrnice 2008, kterou oni by chtěli pozměnit z hlediska zaměstnanosti a sociálních věcí se velmi osvědčila. A eh, mohu vás ujistit, že jsem opravdu se velmi snažila něco najít, protože je mi jasné, že nechceme příliš mnoho komplikovaných stanovisek, ale opravdu není toho moc v rámci nařízení z roku 2008 eh, eh, o úpacích, tam, kde se to vztahuje a zaměstnanosti, co by se mělo měnit. Proto si myslím, že bychom Jury měli říct, když pracujete a sledujete své konkrétní cíle, tak prosím vás, neměňte věci, které by zbytečně měnily za věci zaměstnanosti, protože ty fungují dobře. Beru v úvahu také komisy a sociální partnery a myslím si, že je tady velký konsensus, že opravdu ta směrnice z roku 2008 je dobrá. Snažím se také řešit otázku subsidiarity a flexibility členských států, protože obé zůstává důležitá, ale mým celkovým cílem bylo, aby všechno bylo jednoduché, aby se si dalo pracovat, aby to nebyla přes příliš komplikovaná legislativa. Je jedna oblast, kde bych ráda slyšela vaše názory, protože tím se teprve budu zabývat. A to jsou názory ohledně toho, zda by bylo možné přijít s legislativním návrhem, který by mohl být pozitivní dopad na to, čemu se říká úpadkový, turist, úpadková turistika. To znamená, že eh, podniky se eh, přestěhují z Evropy z místa na místa a hledají místo, kde by mohly se zbavit úpad, kde by byly úpadku. A myslím si, že otázka zaměstnanosti se týká jedné věci a to je hodnocení věřitelů, protože samozřejmě i zaměstnanci jsou mezi věřiteli společností v úpadku. A myslím si, že může být něco na tom, abychom v tomto směru přišli s návrhem, ale mě by určitě zajímalo, co byste vy k tomu měli co říci. Děkuji. Merci, Madame Morin. Děkuji, paní Morin. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vyjádřím jménem Filipa Bulena, který je stínovým zpravodajem k této věci e, za EPP. A on nemohl zůstat až e, do této chvíle. A prosím, abyste ho omluvili. Pan Filip Bular děkuje paní navrhovatelce za stanovisko ehm, v této věci. Tyto postupy úpadkových řízení je třeba sledovat z hlediska jejich uplatnění eh, z, mm, podle nařízení z roku 2000 a směrnice z roku 2008, to již bylo v rámci krize. Jménem EPP chceme náležitě analyzovat definice všech těchto eh, termínů, které umožňují posoudit eh, hranice mezi skutečnými pravomocemi EU a subsidiaritou členských států. A to vše samozřejmě v zájmu pracovníků a také, jak jste eh, sama řekla před chvílí, také při sledování zájmu věřitelů, podniků, záručních orgánů a také ve duchu spolupráce justičních orgánů. Úpadky podniků mohou ovlivnit vnitřní trh. Je třeba bojovat proti přenášení, převádění eh, majetku, proti špatným správcům a je třeba pomoci eh, pracovníkům v případě nesolventnosti jejich zaměstnavatele. Eh, pan kolega je k dispozici eh, navrhovatelce i dalším stínovým navrhovatelům, a to zejména v bodech 3, 4, 8 a 9 ke kterým je náš přístup poněkud ehm, odstíněnější a připravujeme pozměňovací návrhy. Äh, Já bych také chtěla poděkovat äh, zpravodajce za äh, návrhy. Ráda bych se vrátila k jedné věci, o které se zmínila, totiž to úpadko, úpadková turistika, protože to je opravdu eh, věc, kterou bychom se měli blíže zabývat a měli bychom se na to dívat z hlediska eh, práva o eh, obchodních společnostech a co se s tím bude dít, protože mm, je to otázka Eh, stěhování společností, kterou musíme nazírat právě z tohoto hlediska v souvislosti s příslušným právem Evropské unie. A jinak souhlasím s tím, co, řekla, eh, co řekli eh, předřečníci. Definice, na ty se musíme ještě pořádně podívat. A za naši skupinu bych ráda řekla, že se budeme snažit předložit několik pozněvacích návrhů, ovšem v duchu dobré spolupráce. Žádá ještě někdo o slovo? Zdá se, že nikoli. A já bych ráda přidala jednu poznámku obecnou. Nevím, jaké pozněvací návrhy předloží kolegové, ale jestliže se domnívají, že je třeba bojovat proti eh, turismu eh, neplat, ne, nesolventnosti. Není prostě možné eh, současně přitom i se vzdát jakékoliv harmonizace v oblasti záruk, i když chceme respektovat subsidiaritu, přece jen myslím, že tady pro náš výbor je otázka, kterou je třeba blíz, zblízka přeskoumat. Uvidíme, co se s tímto tématem stane, až budeme mít pozměňovací návrhy, které budou předloženy do 22. března a poté eh, je budeme diskutovat a hlasovat o nich budeme 14. dubna. A Jury se vyjádří 23. června. A teď se dostáváme k poslednímu bodu na programu a já děkuji všem kolegům, kteří zůstali až do konce našeho jednání. Jde o no, ústní otázku s usnesením týkající se úmluvy MOP o pracovnicích v domácnosti. V únoru koordinátoři si přáli, aby tato ústní otázka mohla být položena, protože text je nyní otevřen k podpisu a bude předmětem dalších diskusí v pondělí a v úterý v Ženevě s různými zástupci MOP včetně generálního ředitele pana Somalie. Já se ptám, zda někdo žádá o nějakou změnu eh, v té ústní otázce i v návrhu usnesení. Jsou na to nějaké reakce? Nebo chcete počkat, až to projde Ženevou a pak teprve obohatit eh, naše úvahy? V každém případě ten princip byl jednomyslně schválen, takže tady problém není. Otázka zní, jak se nám podaří eh, na plenárním zasedání získat časový eh, eh, prostor. Prosím, paní Morence hlásí. Paní předsedkyně, Eh, pokud jde o EPP, tak my chceme zůstat u tohoto textu, tak jak byl schválen na zasedání koordinátorů. A diskuse proběhne po eh, návštěvě v MOP a tím pádem už budeme moci zohlednit výsledky diskusí. To nám připadá předčasné, abychom dnes cokoliv k tomu řekli. Děkuji. Paní předsedkyně, mikrofon zřejmě není puštěný. Mikrofon nefunguje. Já prostě mám tu tendenci obracet se vždycky doleva a ne doprava. No a paní předsedkyně, já jsem říkal, že plně souhlasím s tím, co řekla kolegyně z EPP. Ano, myslíme si, že to je přesně eh, ta eh, věc, která projde nejdříve jednáním eh, se zástupci MOP a chceme určitě vzít v úvahu také ty názory, které vyjádří pracovníci MOP o této budoucí umluvě. Diskuse bude tedy bezesporu bohatší po návratu ze Ženevy. A také my bychom dali přednost tomu, Eh, diskutovat o tom až na dalším eh, zasedání našeho výboru. Děkuji. A co zástupci komise? Přejí si vystoupit? Eh, ne proto, abyste pochválili či pohaněli iniciativu, ale proto, abyste hovořili o podmínkách podpisu této úmluvy a jejího, její platnosti. Yes, I can uh, give some general... Mohu uh, vám poskytnout všeobecné informace v tomto kontextu, pokud si to přejete. Dovolte mi tedy, abych využila příležitosti a výraznila, jak důležitou význam překládáme agendě slušné práce a proto vždycky se snažíme podporovat také eh, uplatňování členskými státy úmluvy eh, MOP a ratifikační nástroje. A také tedy se jedná o, o umluvu, která se bude diskutovat v budoucnosti a komise také to eh, sledovala na konferenci 2010 a umožnila eh, výměnu názorů mezi odborníky, sociálními partnery ještě před touto mezinárodní eh, konferencí, tedy MOB. Čili my jsme pro ten nástroj, který byl dojednaný, že to vede zase k analýze nástrojů, jak se vyvíjejí v souladu s AKY a uč Účelem je, že se snažíme včasně vytipovat obraz otázky, které by mohly způsobit problémy co do kompatibility se stávajícím AKE a také radíme členským státům ohledně rozsahu působnosti a obsahu s tím spojeného AKE. Tak samozřejmě, že sdílíme, zdali jsme také Mezinárodní eh, organizaci práce výsledky naší analýzy. Ta nová úmluva se bude týkat eh, věcí evropské eh, kompetence a samozřejmě, že členské státy musí dodržovat AKE. Ale v mnoha oblastech, jak víte, AKI také umožňuje minimální normy, takže členské státy samozřejmě mají nadále volnost, když ratifikují mezinárodní nástroje, aby přistoupily na vyšší úroveň ochrany. Zároveň normy MOP také zajišťují minimální normy, takže no, vyšší normy zase, pokud je má AKI, tak ty musí členské státy pak dodržovat. To je důležité. Takže teď bude další kolo diskusí na konferenci a konferenci samozřejmě bude nadále aktivně koordinovat a umožňovat práci, aby došlo k časné výměně názorů mezi experty. Jsme v kontaktu eh, s eh, sociálními partnery, neziskovkami a ze zpravodaji, který dělá stanovisko ISI k profesionalizace domácí práce. To jenom, abyste věděli procedurálně, cože děláme. Pak ještě něco k podstatě věci. Z hlediska zaměstnanosti samozřejmě komise podporuje podporuje, aby se zvyšoval profesní profil těchto pracovníků, protože tento sektor bude asi dále růst při demokratických změnách a přitom, jak ženy budou více pracovat. Proto je třeba zajistit patřičnou ochranu pro image těch profesí, na které se vztahuje obecné pojmenování do, domácí práce. Komise si uvědomuje, že opravdu do, pracovníci v domácnosti eh, maj, riskují, že je to někdy taková prekární práce, ale ne každý každá tato práce musí, může být pokládána za nedostatečně eh, ohodnocenou. My tady chceme teď dát eh, široký eh, rozsah profilu, chceme také využít zkušenosti, aby se znížila neformalita a ta rizikovost té práce, nejistota. A chtěla bych ještě uvést dva praktické příklady, co jsme udělali. Jeden praktický příklad je současný pilotní projekt na požadavek Evropského parlamentu a to my to děláme, aby došlo k konvergenci eh, této práce tak, aby to byla práce, která má s tím spojená práva. A cílem v rámci tohoto eh, pilotního projektu se dělá studie, abychom lépe porozuměli jevu této prekární nejisté práce v jejím širším smyslu slova a abychom podporovali eh, eh, to, aby se eh, takováto práce přetvářela v pracovně právní smlouvy a, aby, a také zkoumáme jednotlivé konkrétní kroky, co dělají členské státy a snažíme se podporovat to, co by sledova, nás vedlo k lepšímu uplatňování základních sociálních práv. Také jsme nedávno udělali pil, pilotní projekt, který se e, týká vysokého výskytu takovýchto nejistých, prekérních pracovních podmínek. Dívali jsme se na migranty, které pracují v domácnosti v Itálii. Pokud chcete více informací, kolegové vám je mohou poskytnout. Toto je tedy obecná informace, pokud chcete se něco konkrétně zeptat na postup nebo na obsah, máme tady i právní expertku, takže můžete se ptát teď nebo posléze a jsme vám k dispozici. Jistě se budeme moci Hmm, s otázkami obrátit, až budeme mít za sebou setkání v Ženevě. To bude v pondělí a v úterý příštího týdne. A já říkám, že pozměňovací návrhy k tomuto usnesení jsou do 24. března v 17 hodin. Pouze anglicky. Tím pádem budete moci ještě při zpátečním letu je formulovat. A schvalovat budeme 14. dubna a 13. je projednáme. Nemáme žádné eh, body různé, skončili jsme tedy s naším jednáním a sejdeme se opět 13. a 14. dubna. Hezký večer.